I missed the okay. right one. Okay. okay. Euh. Dobrý den, dámy a pánové. Takže máme pondělí odpoledne a hodně členů našeho výboru nemohli přijet, protože jsou zase potíže s leteckou dopravou a spoždění, takže proto je nás právě teď dost málo zde. Nicméně přejdeme ke schválení pořadu jednání. Takže ráda bych vás informovala, že hlasování o naší zprávě z vlastního spojeného s názvem Snižování chudoby a vytváření míst v rozvojových zemích další postup se dnes nebude konat z důvodu absence zpravodaje, zpravodajky paní Teo Charus. A hlasování bude odloženo na 2. června. Eh, doplňkový bod naopak dopl- bychom doplnili na náš pořad jednání na základě schůzky koordinátorů ze 4. května se výbor rozhodl, že vyjádří stanovisko ke zprávě výboru Jury o nové, nových pravidlech komitologie a o výkonu výkonných pravomocí komise. A pan Josef Sájer je zpravodajem za výbor Jury. Takže pokud s tím souhlasíte, tak navrhuji, abychom tento bod připojili na pořad jednání a to před naše hlasování. Má někdo námitky nebo připomínky nebo komentáře k návrhu takto pozměněného a pořadu jednání? Není tomu tak, takže e, na pořad jednání je schválen. Nyní mám jedno sdělení, které bych vám chtěla říci. Náš výbor naplánoval delegaci do Palestiny. Jsou však určité potíže a vyzývám koordinátory a osoby, které se budou účastnit této delegace, aby po naší dnešní schůzi zde zůstali paní Kretu, paní Saniku, paní Štrajfler a pan Wege. Nemá výbor žádné, nemá komise žádné další sdělení? Ne, takže nyní se dostáváme k otázce zdravotního postižení a spolupráce při rozvoji. Je to téma, které je dosti zneuznáno a je ale velmi důležité, tím spíše, že postižené osoby v rozvojových zemích patří často k těm nejchudším a k těm nejvyloučenějším společnosti a často jsou také vyloučeny z podmoci při rozvoji. Je to tedy výměna názorů a máme potěšení zde přivítat pana Murali Padman Bahana, který zastupuje International Disability and Development Consortium a dále paní Anu Peláez, která je výkonnou ředitelkou pro zahraniční vztahy organizace ONCE a dále zástupce Evropské komise. Takže pane Padman Bahane, máte nyní slovo na sedm minut. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. A dobré odpoledne, vážená paní předsedkyně i vážení členové. Já zastupuji IDDC, což je Mezinárodní konsorcium pro eh, rozvoj a organizace e, osoby s postiženími a zastupujeme organizace, nevládní organizace, které jsou činné v rozvojovém sektoru, které se zabývají otázkami postižení a rozvoje. Nejprve mi dovolte, abych poděkoval Evropskému parlamentu za tuto příležitost a rád bych vám také poděkoval k tomu, že jste se připojili k úmluvě OSN o osobách s postiženími, což udělalo všech 27 členů. IDDC se zaměřuje na inkluzivní rozvoj. To je náš program a usiluje eh, o to v stovce zemí, kde funguje. Co se týče postižení, pak tedy je to otázka která není čistě lékařský problém, ale týká se to i lidské diverzity. A je to příčina i důsledek chudoby a zase chudoba je příčinou i důsledkem postižení. Takže práva postižených osob jsou lidská práva. Jak řekl generální tajemník OSN, postižení je tichá naléhavost. Co se tedy děje ve světě, kde jsou postižení lidé z, bez jakéhokoliv důvodu vlastně vyloučeni eh, z rozvoje. Co se týče rozvojových cílů tisíciletí, chcete-li jich opravdu dosáhnout do roku 2015, pak bez zapojení osob s postižením se vám to nepodaří. A to proto, že 20 chudých lidí mají nějaká postižení. Vážení členové parlamentu, vy vlastně zastupujete desetinu obyvatelstva, které je tak či onak postiženo. Proto eh, rozvojová cíle tisíciletí, vemte si první cíl, což je vymícení chudoby. To nepůjde, pokud nezapojíte i do programu pro snižování chudoby a příslušné politiky osoby s postiženími nebo vzdělání, školství. Zase třetina dětí, kteří, které jsou mimo školu, které nechodí do školy, mají nějaká postižení. Když se podíváme na zprávu o globálním monitorování, pak 3% dospělých osob s postiženími mužů jsou negramotní. A co se žen týče, pak pouze 1% žen s postižením jsou gramotné. Pokud tedy chceme dosáhnout cí, důležitého cíle všeobecného vzdělání, pak zase bez zapojení dětí s postiženími do procesu vzdělávání to nepůjde. Prozatím máme tuto úmluvu, která hovoří o různých věcech, které se týkají inkluzivního rozvoje. Rád bych konkrétně zdůraznil článek 4 a zvláště pak 4.3, kde se hovoří o konsultacích a účasti a zapojení osob s postiženími do všech programů a politik týkající se rozvoje. Dále článek 11. Zde se hovoří o humanitární pomoci a o situaci, co se týče nouzových situací, ale zase nebere se vlastně pota situace osob s postižením. Článek 32 se týká mezinárodní spolupráce, ale opět nepůjde to, abychom dosáhli tohohle cíle bez zapojení osob s postiženími do celé této mezinárodní spolupráce. Jsme proto velice rádi a velice vděční vám, že jste také největším dárcem pro rozvojové země. Rádi bychom vyslovili určitá doporučení k vašemu zvážení. Jedno totiž, že postižení musí být eh, přímo eh, ve středu eh, pozornosti. ICDB musíme brát jako doporučení, jako hlavní vodítko. Je třeba se zabývat problémy osob s postiženími tak, aby byly tyto osoby zapojeny do rozramu. V summit se koná v září a musíme tam hovořit o inkluzivním rozvoji jak dosáhnout rozvojových cílů tisíciletí, což tedy nepůjde bez zapojení i osob s postiženími. Proto ty musí být zapojeny do dosahování rozvojových cílů tisíciletí. Dále bychom chtěli Eh, doporučit dialog s partnerskými zeměmi a zase, aby i tady se zapojily osoby s postiženími, aby došlo k, k celovšeobecnému podepsání úmluvy i eh, volitelného protokolu. Rád bych vám velice poděkoval za tuto příležitost. Je pro mne vždy jasné, že rozvoj nejde bez toho, aniž bychom do toho zahrnuli i osoby s postiženími a jejich problémy. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Nyní dám slovo paní Aně Pelaes, také na sedm minut. Muchísimas gracias. Distinguido Děkuji. Ráda bych mm, nejprve poděkovala členům výboru pro rozvoj jménem naší organizace a mým vlastním jménem za to, že jste nám umožnili zde hovořit. Zejména bych chtěla poděkovat panu Gederovi, který eh, navrhl tady eh, tuto výměnu názorů. Jak víte, tak Národní organizace eh, nevidomých ve Španělsku o ONCE združuje všechny nevidomé osoby a nebo osoby se snížením viděním ve Španělsku. Je to asociace založená podle veřejného práva, která má 10, 70 tisíc členů, kteří vlastně využívají bezplatně služeb organizace. Hlavním posláním ONCE je zajišťovat začlenování nevidomých osob do všech oblastí života, do vzdělávání, informací, kultury, výměny eh, informací, zamě- na vytváření pracovních míst, sportu a tak dále. Vytvořili jsme nadaci ONCS pro, ONCE pro solidaritu s nevidomými osobami. 4 miliony občanů vlastně trpí tímto postižením ve Španělsku. Nadace ONCE poskytuje profesionální informace, zajišťuje zaměstnání a univerzální přístup všem postiženým osobám v naší zemi. V roce 1998 jsme pokračovali v tomto sociálním závazku ONCE a vytvořili jsme nadaci ONCE pro Americ- Latinskou Ameriku. Cílem je propagovat hlavní práva nevědomých lidí a slab- slabozrakých na latinskoamerickém kontinentu. Působíme v 19 zemích španělsky nebo portugalsky hovořících tohoto kontinentu. Tři hlavní oblasti činnosti této eh, nadace FOAL v Latinské Americe zastoupené v 19 zemích. Jsou to tedy tři oblasti a to začlenění do vzdělávání, tak aby vlastně právo na vzdělání bylo skutečně poskytnuto všem dětem, děvčatům a chlapcům v Latinské Americe do roku 2015. Dále profesionální, odborné vzdělávání, tak, aby tito lidé mohli získat pracovní místo a důstojný život a potom vytváření pracovních míst pro nevidomé a slabozraké osoby na tomto kontinentu. A jsou zde tři hlavní zásady, které se musí eh, dodržovat, a to sebeurčení nevidomých osob, kteří, které vlastně musí být těmi osobami, které si mohou vybírat svůj životní způsob tak, jak chtějí. Veřejné úřady, místní vlády, místní samosprávy musí eh, zohledňovat eh, práva eh, této části populace a nediskriminovat je. A potom je zde také vytváření dlouhodobých udržitelných projektů, vlastně, které jsou pokračováním té úvodní fáze. Máte zde základní údaje v poslední, z posledních let. Pracujeme na tom, aby všechny nevidomé děti, zejména z venkovských oblastí, měly přístup do škol, do vzdělání, ke vzdělání, k učebnicím a ke všem podkladům a materiálům, které potřebují. Máte zde také údaje o vzdělávání pracujeme na nasměrování profesionálním tak, aby dospělé osoby, které nezískaly potřebné vzdělání v mladém věku, mohly ještě získat vzdělání a získat pracovní místo. V oblasti zaměstnanosti zde máte také uvedené údaje. Snažíme se tedy pomoci těmto osobám, aby získávali pracovní místa na základě patřičného vzdělání a potom zde máme také vlastně pomoc eh, při osobním rozvoji těchto osob a pracujeme na uspůsobování pracovních míst nevidomým osobám, které to potřebují které tedy potřebují určitý typ konkrétního zařízení. Dále ONCE pomáhá institucím, které nejsou přímo členy FOAL, ale které také pracují v tomto oboru činnosti. Zde bych chtěla se soustředit na úmluvu Spojených národů o právu postižených osob, zejména článek 38, který máte před očima, který vyzývá k mezinárodní spolupráci. Je to článek, který se týká také práce a rozvoje politik Evropské unie v této oblasti. A na závěr ráda bych uzavřela určitými doporučeními pro evropské instituce. Nejprve je potřeba zohledňovat článek 32 úmluvy OSN o právech postižených osob. Co to znamená? Když se zohledňovat tento článek, tedy tak je potřeba eh, uplatňovat dvojí přístup je nutno pomáhat při uplatňování a rozvíjení programů určených přímo postiženým osobám a potom je potřeba vlastně nahrazovat charitativní lékařský model, který se uplatňoval dosud pro léčení postižení je potřeba toto paradigma nahrazovat jiným paradigmatem o občanských právech, o ochraně základních práv postižených osob. To je tedy cíl úmluvy. A dále je potřeba zohledňovat rozmanitost postižených osob. Všechny postižené osoby nejsou samozřejmě stejné a nemají stejné potřeby. A i když mají stejné postižení, tak nemusí mít nutně stejné potřeby. Je tedy potřeba také zohledňovat závažnější postižení, například a potom také průřezovost eh, tohoto rozměru. Například postižené ženy jsou dvakrát diskriminovány často a toto je potřeba zohledňovat. Za páté je potřeba zajišťovat univerzální přístup zařízení, k zařízení služby evropských institucí musí být přístupné postiženým osobám, toto je skutečně velký a důležitý úkol. A potom poskytovat finanční prostředky tak, aby skutečně se to eh, realizovalo. Pokud nebudeme mít spe, konkrétní specifické prostředky peněžní, tak se nám nepodaří toto realizovat. A za sedmé je to respektovat zásady osob s postiženími. To jsou právě ty osoby, které musí být zohledněny když se vytvářejí politiky mezinárodní spolupráce. A na závěr, dámy a pánové poslanci, i když některý stát ještě neratifikoval úmluvu, i když evropské instituce, Evropská unie ještě ne předložila oficiální nástroje pro ratifikaci, tak to neznamená, že nechce zohledňovat článek 32 a že zásady této úmluvy nebudou zohledňovány v praktickém životě v evropských institucích. Instituce musí samozřejmě sledovat tu cestu, navrženou úmluvou ohledně práv postižených osob. Pouze takto se nám podaří dosáhnout spravedlivějšího světa, kde všichni občané a občanky a vytvář, budou mít stejný přístup ke, ke všem způsobům života. Děkuji. Děkuji. Nyní dávám slovo komisi, kterou zde zastupuje pan Boaden. Děkuji, paní předsedkyně. Paní předsedkyně, dámy a pánové poslanci, členové výboru pro rozvoj, jsem šťastný, že mohu využít této příležitosti a reagovat na prezentace členů ONCE a e, zdůraznit význam tohoto tématu postižení ve spolupráci při rozvoji. Nejprve bych chtěl zopakovat, že komise klade velký důraz na tuto úmluvu Spojených národů o právech postižených osob, která platí od května 2008 ale která byla uzavřena jménem eh, Evropské unie až v listopadu 2009 kdy velmi brzy budou předloženy eh, ratifikační nástroje a tak potom se tato umluva stane právně závaznou pro všechny členské státy Evropské unie a bude ostatně vyžadovat přizpůsobení některých nařízení Evropské unie a interních právních základů tak, aby byla v souladu s těmito mezinárodními závazky. V oblasti rozvoje tato umluva Spojených národů vytváří nesmí, jasný rámec, který definuje závazky všech stran, včetně Evropské unie, tak, aby naše spolupráce byla inkluzivní a aby se podporovalo úsilí rozvojových zemí, tak aby se tato úmluva skutečně uplatňovala a aby se ochraňovala práva postižených osob. Komise se snaží dodržovat závazky a zásady vyjádřené v této úmluvě. Jednak jsou zde konkrétní projekty určené pro osoby nebo skupiny postižených osob a na druhé straně mainstreaming, to znamená snaha začlenit, zapracovat otázky postižení do všech projektů, programy a postupu jednotlivých odvětví. Co se týká konkrétních akcí, je jich hodně od roku 2000 do roku 2009, to bylo asi 300 projektů, které byly financované a jejich cílem hlavním byly právě skupiny postižených osob ve více než 69 partnerských zemích. To představuje kolem 170 eh, milionů euro. Po většinu času cílem těchto projektů bylo posílit kapacitu asociací nebo hnutí obhajujících práva a zavést určité programy šířit, ochraňovat tato práva a to je důležitý program. A potom samozřejmě přispívat k sociálnímu začlenění těchto postižených osob do zaměstnaneckého života, do vzdělání a do zdravotnictví. Většinou jsou tyto projekty financované z tematických rozpočtů, zejména jsou to nestátní organizace a rozpočtové eh, linky pro evropské iniciativy pro lidská práva. V menší míře tyto cílené programy zaměřené na postižené osoby jsou financovány z geografických programů zemí, ale to jsou menší částky. Druhá osa našich akcí spočívá v tom, že se snažíme zapracovat práva postižených do všech našich strategií a rozvojových programů což se zdá být někdy dosti obtížná, obtížný úkol. Pak jsem chtěl říci něco důležitého, to jsou závazky, které má Evropská unie, pokud jde o předcházení postižením, nejen pro ochranu práv postižených osob, ale aby se snažila snižovat například bezpečnost potravin, čím dál více akcí na předcházení katastrof a přírodních pohrom, program ochrany životního prostředí, programy očkování a boje proti HIV, AIDS. To všechno má cílem, za cíl snižovat závažnost a počet postižení v partnerských a rozvojových zemích. Chtěl bych se ještě zmínit o otázce mainstreamingu a potíží, na které komise narazí při zapracování otázky postižení do spolupráce pro rozvoj. Chtěl bych se zmínit o třech věcech. Jednak v Evropském konsenzu pro rozvoj z roku 2005, to je naše společná Bible, otázka postižení není tam výslovně vyjádřena. Můžeme říci, že není zcela ignorována, protože je tam pojem lidských práv, ale není tam výslovně zmíněn postižení, zmíněno postižení, což vlastně snižuje viditelnost a poněkud stěžuje udělat z tohoto tématu jednu z hlavních os spolupráce při rozvoji. Druhá věc, to je pro nás výzva, to je postupná změna způsobu evropské pomoci. Čím více se vzdalujeme pomoci pro rozvoji, tak vlastně tím je obtížnější získávat a podporovat konkrétní cílené akce pro konkrétní skupiny lidí. Musí se vést politický dialog s partnerskými zeměmi, aby vlastně se dosáhlo pokroku v tomto tématu v celkově v politikách partnerských zemí. Například jsou zde nařízení pro zadávání zakázek v určitých zemích, zda například jsou tam povinné budovy přístupné pro postižené osoby. Toto všechno je důležité, protože budeme vlastně určitým způsobem vnucovat tato pravidla eh, pro zadávání zakázek partnerských zemí. Třetí výzva pro nás je vysledovatelnost toho, co se dělá pro postižené osoby. Možná víte, že v rámci OECD ve statistických systémech neexistuje specifický kód pro identifikaci akcí, které jsou určeny postiženým osobám. Takže nemůžeme statisticky skompilovat ani my, ani jiní transparentně dosah a rozsah tedy toho, co se dělá pro postižené osoby. To jsou tedy určitě oblasti, ve kterých bychom měli dosáhnout pokroku a v rámci toho, této nové úmluvy OSN bychom chtěli posílit toto úsilí ve prospěch postižených osob. Na závěr bych se zmínil o třech iniciativách, které jsou před námi v následujících měsících a na kterých se parlament bude pravděpodobně podílet. Je to významná studie o postižení a evropské spolupráci při rozvoji, která se bude zabývat všemi našimi akcemi v této oblasti, ze které vyplynou návrhy a doporučení, která nám umožní lépe to sledit, sladit s novou úmluvou OSN. Tato studie by měla být dokončena v říjnu 2010 a potom se budou konat workshopy na základě doporučení té studie. Měli bychom zejména možná lépe nasměrovat naše vlastní lidské zdroje k, k této otázce. Druhá iniciativa, ta vyplyne ze studie, je, že komise má v úmyslu aktualizovat svůj, svou interní příručku z roku 2004, která samozřejmě by se měla revidovat podle závazků té nové umluvy. A třetí iniciativa, stimulujeme vytvoření sítě postižení, v, to, v tom, co bude součástí evropské akce interní činnosti, bude tam jeden člověk v každé delegaci, který bude takovým kontaktním místem pro otázky postižení. Samozřejmě chceme, aby to pokrývalo všechny partnerské země. Takže paní předsedkyně, samozřejmě si přejeme úzce spolupracovat s konsorciem IDDC a hodně počítáme s nimi v tom, aby nám naznačili správné cesty a jsme samozřejmě také velmi rádi, že dostaneme rady a pokyny parlamentu v této věci. Děkuji. Děkuji. A nyní dávám slovo členům výboru. Pan Guerrero Salom požádal o slovo. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád přele poděkoval oběma zpravodajům, kteří nás seznámili se svým názorem. Koordinátor organizace osob s postižením a zástupkyně španělské organizace nevidomých. Španělská organizace ONCE je příklad který je těžko pochopitelný pro ty, kdo takové věci neznají, pro ty, kdo nenarazili na podobné záležitosti, podobné instituce a možná nevědí, jakou úlohu ve Španělsku hraje. Toto národní združení hrálo klíčovou roli ve vzdělávání a v osvětě mezi nevidovými. Má řadu zdrojů, technických zdrojů, ovšem v minulosti to bylo v podstatě združení, které bylo pouze dobrovolné. Přispělo k, soči- k sociálnímu začlenění v době, kdy lidé s postižením měli velké problémy s přijetím ze strany společnosti a hrálo důležitou roli v otázkách zaměstnanosti. Většina Španělů někdy v životě na organizaci ONCE narazila, aniž bych se pokoušel o nějaký šert, tato organizace skutečně pomohla eh, nevědomým zviditelnit se. A zanechala za sebou stopu i v ústavních smlouvách, ve struktuře fondů a v Evropském sociálním fondu. A rovněž musím poukázat na to, že, jak jsme slyšeli, jak jsme slyšeli od zástupkyně této organizace. Není to jenom nějaký vektor pro rozvojovou spolupráci. Je to zúčastněná strana, je to dárce, je to spojenec našeho výboru pro rozvoj a je vlastně ještě něco víc. Je to jedna z našich vlastních združení. Je to subjekt, který se věnuje rozvojové spolupráci, jak jsme právě slyšeli, v Latinské Americe. Kromě organizace ONFE bych možná navázal i na ten první příspěvek a zopakoval bych, co už jsme tady v tomto výboru říkali. Chudoba vede k postižení. A postižené osoby jsou často dvojnásob chudé. A řada věcí, které my můžeme uvést do praxe, abychom omezili chudobu, abychom vylepšili zdravotní stav a vzdělávání, všechny tyto věci objektivně omezují postižení. Buď proto, že k němu vůbec nedojde, nebo proto, že lidé s určitým postižením dostanou prostředky k tomu, aby byli ze sociálního hlediska autonomní. A já proto mohu plně podpořit návrh, který je v článku 32 této úmluvy, o které jsme právě slyšeli, a totiž, že tyto věci by se měly promítat do celé politiky pro rozvojovou spolupráci. A rád bych navázal na to, co právě zmínil zástupce komise. Já mám pocit, a je to dobrý pocit, že komise si je vědoma toho, že tyto věci v minulosti neuváděla výslovně, ale je to tak potřeba dělat v budoucnu. Jinými slovy, až budeme upravovat naše dohody o zásadní shodě mezi komisí a členskými státy, musíme této příležitosti využít a dát tam výslovně něco, co tam v roce 2005 výslovně nebylo. Musíme tedy postoupit ku předu tom, čemu se říká vysledovatelnost rozvojové spolupráce. Musíme organizacím umožnit spolupracovat v rámci té studie, na kterou odkazovala komise. Naše delegace, delegace Evropské unie v zahraničí musí také vědět, že i na této oblasti musíme pracovat. A na závěr bych rád položil dotaz koordinátorovi, panu Manadonovi a také Aně Pelajas. Rád bych se jí zeptal, jaký mají názor na úplné uplatňování článku 32 umluvy OSN. Jinými slovy, jaký pozitivní dopad podle vás tento článek bude mít na osoby s postižením a jaký typ opatření byste vy chtěli vidět, aby nám to pomohla bojovat proti postižení v rámci rozvojové politiky EU? Děkuji mnohokrát. Nyní dávám slovo panu Gerenesovi. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl také poděkovat těm řečníkům, kteří zahájili debatu a děkuji také komisi za to, že nás informovala o akcích, které provádí v této oblasti. Když se zde zmínil ten evropský konsensus pro rozvoj, tak jste hovořil o téměř 300 projektech, to je velmi dobré. Měl bych několik otázek, spíše strategické povahy. Jsou zde státní eh, aktéři, potom nevládní organizace, například eh, organizace Handicap International. Potom jsou také programy Organizace spojených národů. Mám zejména na mysli programy, které byly zahájeny po větnamské válce, které vlastně by měly řešit problémy mm, vzniklé s těmi vlastně postiženími z války větnamské a laoské na vojenských základnách v Tajsku. Takže jsou zde vlastně generace Laosanů, které jsou postižené následky války ve Vietnamu, ještě 40 let po té válce. Takže si kladu otázku, zda jsme se zmínili o otázce finanční odpovědnosti za financování těchto programů. Když zde uvádíme platný princip, tak by bylo logické, aby se vlastně stanovily aby vlastně to financovali ti, kteří způsobili ty, pro, ty, ty problémy. To je tedy první otázka. Uvažovali jste o tom a zda případně ty úvahy dospěly k nějakému závěru. A za druhé, nemohli bychom přijmout určitou strategickou obci. Vy jste sami hovořili o těch problémech nebo o dopadu spíše z, znásobování počtu dohod o rozpočtové podpoře, ať že se peníze vlastně poskytují jednotlivým zemím, které rozvíjejí svou vlastní rozvojovou strategii, ale otázka je, kdo v konečné fázi má na starosti strategické plány ohledně pokrytí těchto potřeb, zda Evropská unie s členskými zeměmi, které se účastní těch programů, by nemohly přijmout nějakou strategickou obci, Říci dobře, jsou zde definované potřeby OSN a my se tedy budeme finančně podílet na těchto programech, jak na úrovni Evropské unie, unie tak na úrovni jednotlivých členských států, aby to byla taková vlastně proměna té rozpočtové podpory, která by byla věnována ve prospěch mezinárodních organizací. Děkuji. A teď dávám slovo našim řečníkům, panu Padmanam Blanhanovi, pokud chcete tady reagovat na otázky poslanců. Yeah. Pokud je o článek 32, pokud je o mezinárodní spolupráci, rozhodně je tady prostor pro dialog s partnerskými zeměmi, aby se postižení dostalo do centra, aby se promítalo úplně do všeho. I v bilaterálních vztazích je tady možnost vybízet partnerské země, aby tyto otázky začlenili do všech úvah, aby připravili půdu pro osoby s postižením. Je potřeba vyřešit překážky, ať už jsou to překážky informační, fyzické. Vaše dohoda, vaše memorandum o porozumění by mělo trvat na začlenění osob s postižením. Tak to vidím já ve vztahu článku 32. Co se týče spolupráce evropských společenství s partnerskými zeměmi. Děkuji. Paní Páles, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Článek 32 úmluvy o osobách, o o právech osob s postižením, pokud by se měl zavést do praxe, bylo by nutné zohlednit celou úmluvu a veškerá práva, která v té úmluvě jsou. Základní práva. Základní práva všech lidských bytostí. Ale v této úmluvě je něco jiného, co není v jiných dohodách. A totiž slovo přístupnost, dostupnost. Celá ta koncepce, která vede k tomu, že se musíme znovu zamyslet nad tím, kdo je vlastně osoba s postižením, nebo co má úmluva na mysli, když odkazuje na osoby s postižením. První článek na to jednoznačně odkazuje. A když se na tu definici podíváte, vidíte, že sociální a ekonomická konstrukce, která je výsledkem interakce mezi osobou s, nějakou, s nějakým konkrétním postižením a překážek, na které tato osoba naráží a která vymezuje existenci takovéto osoby, vidíme, že právě na tyto věci se musíme zaměřit. Když se podíváte na statistiky, které se týkají situace osob s postižením, nestává se to velice často, ale když k tomu dojde, většinou slyšíme o tom, kolik osob s postižením máme v určité zemi nebo určité komunitě. Ale nechápeme, že vědět především potřebujeme, jaké překážky těmto osobám brání v tom, aby měly stejné příležitosti a stejná práva jako zbytek občanů. V článku 32 se o tom pojednává. Pojednává se tam o závazku k pozitivním opatřením, realizaci programů, abychom překonali tyto obrovské problémy hned na počátku. Tyto problémy jsou i v Evropské unii. Na geografickém území Unie. A proto je potřeba článek 32 zohlednit i interně a prosazovat mezinárodní spolupráci i interně. Aby tuto úmluvu mohly využívat všechny členské státy Evropské unie a aby vybízeli i ostatní regiony ve světě, aby ji zohlednili. Merci beaucoup. Děkuji. A na závěr dávám slovo panu Buadenovi. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Abych stručně reagoval na tři body, o kterých se zde zmínili poslanci, tak zaprvé ta vizibilita, viditelnost. Myslím si, že komise nedávno oznámila, že plánuje revidovat evropský konsenzus z roku 2005, takže ta příležitost tu je. Jakmile se to stane, tak bude potřeba zohlednit nové závazky, které přijme Unie a členské státy a zejména tuto úmluvu a dbát na to, aby otázky postižení tam byly skutečně výslovně zmíněny v tom konsenzu. Myslím si, že je potřeba to stimulovat jak ze strany komise, tak ze strany členských států, které doufám budou se k tomu stavět pozitivně. Další otázka je zde to hodnocení na půli cesty MDO v září v New Yorku. Musíme se podívat, zda při uplatňování, například pokud jde o přístup k vzdělávání, boje proti chudobě, zda jsme nechali nebo nenechali stranou postižené osoby, které jsou, jak jste řekli, dvakrát chudí, dvakrát marginalizované v těch partnerských zemích. Takže myslím si, že to jsou dobré příležitosti v září a ten konsenzus, abychom zdůraznili otázku postižených osob. Pak je zde otázka choulostivější, finanční odpovědnosti za ta postižení způsobená válkou nebo průmyslem. Tyto otázky se někdy řeší před soudy, jsou to složité otázky a já se domnívám, že bychom se měli také podívat na otázku konsistentnosti rozvojových politik, když přijímáme eh, směrnice v této oblasti a snažíme se zdůrazňovat disciplínu při exportu toxických odpadů, nebo eh, jdeme tedy, bojujeme za zrušení nášlapných osobních min, tak vlastně se to přímo netýká rozvojové spolupráce, ale má to dopad na budoucí postižené. Takže toto je určitá konsistentnost pozitivní. Myslím si, že bychom se měli snažit omezit, snižovat příčiny těch postižení vytvořených lidmi. Další otázka je forma pomoci. Dostáváme se zde k té nejednoznačnosti, to je pomoc projektů nebo prostřednictvím rozpočtů. Rozpočtová pomoc je samozřejmě žádoucí vždy, když jsou podmínky vytvořeny a je efektivní. Například je zde určitý Eh, škola financovaná FEDem a měli bychom dbát na toto dodržování. Pouze školy financované FEDem nebo Evropské kýmkou institucí jsou přístupné a ostatní školy možná ne. Pokud se nám podaří na základě rozpočtové podpory změnit vnitřní legislativu země jako Tanzánie nebo Malavy, tak aby všechny školy byly přístupné postiženým dětem, tak si myslíme, že získáme daleko významnější výsledek, který nesouvisí pouze s tím projektem, který financujeme. Takže myslím si, že rozpočtová podpora je dobrá forma pomoci a snažíme se tímto řešit řešit postižení jinak, nejenom jako projekt, ale jako kategorii lidí, kteří vlastně mohou využívat politiky partnerských zemí a to je v rámci partnerského dialogu, který vedeme s těmito zeměmi. Jsem si jistý, že budeme moci jít ještě dál a ještě posílit tu odpovědnost v oblasti postižení v následujících letech. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní můžeme přejít k šestému bodu našeho pořadu jednání, a to je externí mandát Evropské investiční banky. V poslední minulý měsíc Evropská komise předložila parlamentu a radě návrh hodnocení externího mandátu Evropské investiční banky, který pokrývá období 2007 2013. Tento návrh vlastně v rámci legislativní, běžného legislativního postupu má dvě, dva právní základy. Článek 212 spolupráce se třetími zeměmi a 209 rozvoj smlouvy o fungování Evropské unie. Nad rámec právního základu je zde ten, ta dimenze rozvoje tohoto návrhu, který je zásadní. Hlavním prvkem tohoto návrhu by mělo být posílení schopnosti Evropské investiční banky podporovat rozvojové cíle Evropské unie. Dále země pokryté tímto externím mandátem BEI jsou téměř všechny rozvojové země. Proto náš výbor připravuje legislativní stanovisko k tomuto dokumentu. Spravodajem je pan Berman. E, náš výbor bude také požadovat statut příslušného výboru a přisluženého výboru. A vlastně ten dopis byl odeslán minulý týden a bude projednáván na plenárce příští týden. Dále náš výbor zadal studii u profesora Griffisa Jonese, který, která se bude týkat reformy Evropské investiční banky a jak se dá posílit její role v rozvojových zemích. Všichni jste obdrželi tuto studii, jejíž rezime máte právě ve vašich materiálech pro dnešní schůzi. K tomuto bodu jsme pozvali dva hosty. Je to Dominik de Krajenkur, ředitel pro institucionální záležitosti a Giorgio Chiarion Cazoni, který je ředitelem oddělení pověřeného zejména koordinací s Evropskou investiční bankou v DG ECFIN Evropské komise. Nyní dávám slovo nejprve Týsovi Bermanovi, který je naším zpravodajem ohledně mandátu pro Evropskou investiční banku na pět minut přibližně. Thank you, chair. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, na žádost Výboru pro rozvoj Stephanie Griffith Jones vypracovala zprávu hodnocení eventuální úlohy Evropské investiční banky v rámci externího vnějšího mandátu. Jak víte, tento mandát pokrývá Asii, Latinskou Ameriku, Jižní Afriku, ale nepokrývá eh, země AKT, protože na ty se vztahuje IRB, eh, ale v rámci jiného mandátu v rámci IDF e samozřejmě. Eh, Stephanie Jones je významná ekonomka, její poslední kniha byla eh, zveřejněna spolu se Stiglitz, což něco vypovídá o její vážnosti, jak je vážená. Čili ve svém hodnocení v této zprávě autorka zdůrazňuje, že veřejné banky mají zvláštní úlohu na finančních trzích. V zásadě mají působit proticyklicky, když se věci nevyvíjí dobře. Tady právě veřejné banky potom mohou být velice důležité, mohou takto fungovat v dobách krize, kdy vyschnou toky soukromého kapitálu, například peníze poukazované do rozvojových zemí eh, najednou se stenčí, eh, také dochází úvěry. A v normální době eh, veřejné banky mohou rovněž působit proticyklicky, ale jiná smyslu, totiž že pomáhají selhávajícím trhům, tedy těm, kdo se nemohou snadno dostat k finančním službám. Veřejné banky by měly a také sehrávají úlohu zajišťování tohoto přístupu. A samozřejmě, že jsou stabilní, na rozdíl od mnoha soukromých bank, jsou velice spolehlivé co do nákladu i co do objemu půjčování, půjčují na dlouhou dobu a mohou také Eh, poskytovat eh, různé produkty, speciální například úvěry spojené s růstem. To jsou zase různé věci, které se týkají přístupu k eh, financování v rozvojových zemí, protože pro rozvoje země za krize je to těžší, protože soukromé banky nejsou ochotny riskovat, což vidíme i v Evropě. Toky kapitálu ze soukromých zdrojů, jak už jsem říkal, docházejí a mezinárodní obchod se snižuje. Existuje pak mnoho překážek, které brání rozvojovým zemím, aby mohly získávat financování a tato situace se zdále zvýrazňuje a zhoršuje za eh, krize. Velice rychle vysychají průtoky soukromého kapitálu a to ve velkých objemech. To vidíme tady. Na, eh, tady máme eh, nové ekonomiky od roku 2006 do roku 2007 či 7 nahoru a 2007-2008 vidíme prudký pokles. A co se týče čísel, eh, soukromý kapitál, bylo to zhruba 697 miliard dolarů v roce 2007, které přišel v roce do rozvojových zemí, ale bylo to už záporné v roce 2009, totiž odtok 52 miliard z rozvojových zemí. Čili nejenom, že eh, vyschl tento proud, ale přímo se otočil. Pak, když si to rozdělíme podle různých regionů světa, pak Afrika, to je znázorněno tmavě modře, na spodním obrázku, pak Afriky se méně dotkla tato finanční krize a to zkrátka proto, že ta je mimo finanční toky vůbec. Tyto toky už jaksi došly v Africe i tak. Na rozdíl od eh, Eh, střední Evropy. Tady vidíme, jak to pruce kleslo v roce 2008 a 2009. To máme červeně znázorněno. A nebo zelené, to je bývalý sovětský svaz. Eh, tady také došlo k významnému poklesu. Tyto eh, číselné údaje jsou velice výrazné a dotýkají se malých a středních podniků, drobných rolníků, žen a podobně. Když se potom podíváme na úlohu multilaterálních bank pro rozvoj, mnohé z nich, jako Světová banka, velice navyšují závazky. To znamená, že potom urychlují půjčování, velice rychle zareagovaly na krize. EIB, e, reakce tedy Evropské investiční banky, reagovala pomaleji. Velice rychle zareagovala v rámci Evropské unie proticyklicky, e, začala hodně poskytovat úvěry malým a středním podnikům v Evropské unii, ale co se týče e, zemí s drobnými, se středními a malými příjmy, pak tady došlo k velkému poklesu v roce 2008. Chci pozdravit kolegu. Vy jste sem přišel právě v okamžiku, kdy jsem začal kritizovat Evropskou investiční banku, to je výborné. Řekl jsem, že tato banka dokázala eh, velice pozitivně a proticyklicky a rychle působit v rámci Evropské unie, ale že to vypadá jinak mimo Evropskou unii, že v roce 2008 došlo k rychle, velkému poklesu v rozvojových zemích. Tady to hned tak snadno nevidíme, když se podíváme na tento obrázek. Je to vlastně Světová banka, Interamerická rozvojová banka, Azijská rozvojová banka, EIB a tady jsou tedy všechny, proč a Africká rozvojová banka, to máme dole, je to růžově znázorněno. A vidíme, že všechny tyto banky navýšily úvěry mezi rokem 2007 a rokem 2009 a v nečlenských zemích Evropská investiční banka ale navýšila půjčování méně a vzniká dojem, že v roce 2007-2008 se moc nedělo, ale je tomu přesně naopak. Když se podíváme přesně na ten obrázek, pak půjčování této banky rychle stouplo, co se týče zemí před přistoupením a východním sousedům a Rusku. Ale co se týče středozemních zemí, tady také půjčování se trošičku navýšilo, ale já to neříkám správně. Říkat, vidíte, že to není pravda, co vám říkám. V zásadě chci říci, že se hodně dělo v zemích, které ještě nepřistoupily a rozvojové země a AKT země, to jsou všechno země, kde půjčování v roce 2008 kleslo. A ještě více to vidíme v zemích Af- Asie a Latinské Ameriky, to je napravo. Závazky téměř úplně došly v roce 2008. A v roce 2009 se to trošičku navýšilo, financování, ale zase ne moc. Dalo by se tedy tvrdit, že Evropská investiční banka by se mohla více snažit a lépe. Uh, by mohla fungovat. Snad by mohla být ochotná brát na sebe trochu více riziko, zejména vůči zemím, které mají udržitelné riziko, které si to zaslouží. A měla by tedy lépe uspůsobovat svůj mandát vůči jednotlivým rozvojovým zemím. Mohla by lépe spolupracovat také s mezinárodními finančními organizacemi a Evropskou komisí v rozvojových zemích. Ale za tím účelem Evropská investiční banka potřebuje potřebuje také větší a specializované zdroje a během krize samozřejmě z pochopitelných důvodů pracovníci byli převedeni z externího mandátu na působení v rámci uvěrování v Evropské unii, ale autorka se domnívá, že naopak více pracovníků by mělo být vyčleněno na obsluhu vnějšího mandátu, protože tady je potřebná Eh, expertní znalost. A konkrétně Evropská investiční banka by mohla dělat více pro mikrofinanční instituce a malé a střední podniky, protože inkluze by měla být klíčovým slovem. Měl by se nabízet přístup eh, pro občany, drobné rolníky, ženy, malé podniky, ale i středně velké podniky, tedy finanční začlenění. O, tito všichni lidé měli by mít větší přístup k finančním službám, protože by to vedlo k rozvoji a růstu růstu ekonomik trvale udržitelným způsobem. To je vše a děkuji mnohokrát. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát a nyní dávám slovo panu de Krajan Kurovi přibližně na sedm minut. Thank you very much. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já myslím, že nejprve bych velice krátce zhrnul hlavní otázky, které vyplývají z tzv. zprávy kondusu. Protože toho se podle mě bude týkat naše diskuze v nadcházejících měsících. Zmínil bych a jen velmi krátce pět hlavních záležitostí nebo pět hlavních bodů. Za prvé, a já myslím, že většina z těchto bodů, pokud ne všechny, se objevují i v návrhu komise. První je myšlenka uvolnit 2 miliardy z rezervního mandátu na pomoc financování projektů, které bojují proti změně klimatu. Zdá se, že to je v současné době v zásadě předmětem zhody. Druhá a velice důležitá věc, zvlášť pro Evropskou investiční banku, je myšlenka posílit a zeštíhlit cíle, které si stanovujeme v jednotlivých částech světa. Teď je to taková skládačka. V každém regionu chceme naplnit jiný cíl, v závislosti na tom, kdy se o tom historicky rozhodlo. A teď jde o to, aby na tom byly všechny stejně, abychom se zaměřili na hospodářskou infrastrukturu, změnu klimatu a rozvoj místního soukromého podnikání, především malých a středních podniků. Třetí důležitá věc, a musím říct, že to vlastně vychází z této arény v parlamentu, je myšlenka posílit rozvojový obsah a rozvojový aspekt naší činnosti. Třetí a velice důležitá věc, a k tomu se ještě vrátím, je myšlenka přizpůsobit prostředky cílům. A tím máme na mysli to, že chceme přizpůsobit personální zdroje, pan kolega o to právě mluvil, Chceme posílit a racionalizovat způsob, jak Evropská investiční banka přistupuje ke grantům, protože pokud je o rozvoj, je těžké dojít daleko bez určitého vstupu grantů a také pokud je využití synergii s komisí. Například využívání stejných kanceláří delegací mimo Evropskou unii. Pátá věc je jednoznačně posílení spolupráce s komisí a s dalšími finančními institucemi. To je nesmírně důležité. Domníváme se, že Evropská investiční banka, co by banka Evropská, by měla být protějškem komise, která se zabývá granty z rozpočtu Evropské unie. A obě instituce by měly pomáhat získat prostředky z rozpočtu členských států na straně komise a od ostatních finančních institucí, co se týče půjček to je úkol EIB. Dlouhodobý návrh, a já předpokládám, že na to myslíte všichni, také vyžaduje víc práce. A je to myšlenka vytvořit nějakou agenturu, sloučit zdroje a kapacitu, co se týče investičního financování na straně komise a EIB a případně z takové agentury udělat jakousi Evropskou rozvojovou banku nebo Evropskou banku pro rozvoj a spolupráci, aby byly viditelnější a účinnější všechny prostředky, které jsou teď roztříštěné v jednotlivých částech Evropské unie. A tady už jste zdůrazňovali v minulosti, že je potřeba spustit určitý proces a spustit také studii proveditelnosti. Zdůraznil bych dvě zásadní otázky, tak jak je vidí EIB. Za prvé, přizpůsobit úroveň prostředků našim ambicím. Už jsem to zmínil. Čím více zabýváme oblastí rozvoje, tím víc potřebujeme lidských zdrojů, grantů a zprávy na příslušné úrovni. Ve zprávě kondisu najdete přílohu, ve které máme poměr personálních zdrojů na každou zemi Evropské unie. A možná vás překvapí, že ten poměr je od 1 až do 40 v závislosti na tom, s čím srovnáváte EIB. Granty, to se týká technické pomoci, dotací, v zemích nebo v regionech, které podléhají pravidlům IMF a podobně. Týká se to také externality všech projektů. Víme, že tady potřebujeme určitý projekt koncensu, pokud se chceme opravdu věnovat rozvoji. A třetí věc je odpovídající kultura a zpráva nebo organizace. Tady zpráva doporučuje samostatný subjekt, například nějakou ceřinou společnost. A další velice důležitá věc se týká maximální efektivity, účinnosti, soudržnosti a politické viditelnosti. To právě potřebuje činnost Evropské unie. Už jsem říkal, že Evropská unie je největším dodavatelem rozvojové pomoci – a přitom z celé té skládačky nevyplývá dostatečná viditelnost a účinnost. Takže je to taková myšlenka jakési platformy Evropské unie, aby se ty všechny věci spojily a to je důležitý projekt pro další činnost. Já myslím, že Lisabonská smlouva a zahájení činnosti Evropské diplomatické služby je správným okamžikem pro to, abychom na podporu této jednotné vnější politiky dali další složku. A chci také poděkovat za vynikající zprávu paní Griffith Jonesové. Jsme opravdu vděční za tyto náměty k zamyšlení. Jedna věc se týká výplat a jedna rizika. U výplat bych chtěl zdůraznit, že musíme být opatrní, až budeme zvažovat vývoj rok od roka. Možná potřebujeme posuzovat další období, ale je pravda, že výsledky nebyly tak pozoruhodné jako v jiných institucích. Důvod je dvojí. Za prvé, EIB financuje projekty, především infrastrukturu anebo malé a střední projekt, eh, podniky, takže nefinancujeme rozpočet členských států, jestli je to dobře nebo špatně, to je jiná debata, ale znamená to, že není snadné vyplácet rychleji. A také nefinancujeme finanční instituce, jenom malé a střední podniky přes finanční instituce. Takže my jsme hodně závislí na tom, nakolik projekty pokročí a jak velká bude poptávka po našich kredit úvěrech. A další věc, kterou si zdůraznit, je cenová hladina. Byla doba, kdy EIB dokonce lidé obvinovali z dumpingu, protože jsme byli méně drazí než jiné finanční instituce. Mohu vás ujistit o tom, že teď je to právě naopak. Nejsme vůbec konkurenceschopní, protože všechny ostatní finanční instituce mají přístup ke grantům, k dotovaným cenám a vypůjčovatelé si samozřejmě zvolí ty nejlevnější možné zdroje. A pak si to můžete spočítat sami. Pokud je o riziko, je tady především otázka kapitálu banky. Velice dobře víte, že máme určitý poměr, který omezuje naši kapacitu, abychom dávali větší půjčky nebo brali na sebe větší riziko, což předpokládá větší kapitál. Takže tady musíme být opatrní, pokud nechceme žádat členské státy, aby do banky vložili další hotovost. A na závěr bych jednoduše řekl, že musíme víc spolupracovat s komisí, abychom lépe združili půjčky a granty, protože toto je způsob, jak omezit nebo zrušit omezení kapitálu a odpovídajícím způsobem využít všechny možnosti. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát a teď dávám slovo panu Kiarionu Kazonemu také přibližně na 7 minut. Je, jsem velice rád, že mohu prezentovat názor komise ohledně externího mandátu. Za prvé, je to poprvé, že se prezentoval i návrh komise z 21. dubna, který parlament obdržel na začátku tohoto měsíce. Myslím si, že shledáte, že je to solidní a vyvážený návrh, který umožní postupovat dále s tímto mandátem. Přičemž současný právní zástup vyprší 31.10.2011, proto velice vítáme tuto diskusi, která se nyní odehrává v různých výborech Evropského parlamentu. Jak už tady bylo řečeno, komise ve svém návrhu se inspiruje eh, zprávou, o které byla řeč, eh, co se týče mandátu. My eh, navrzujeme aktivaci mandátu a chtěli bychom, aby se to také vztahovalo na operace spojený, spojené s klimatickými změnami. Pak je tady velká změna a ještě se k tomu dostanu v kontextu poznámek k vynikající zprávě, kterou připravila profesorka Griffin Jones. My jsme navrhli trošičku pozměnit uh, Eh, ty regionální cíle, protože zatím jsou trošičku roztříštěné a chtěli bychom mít horizontální eh, cíle na, eh, pro celý tento region na vyšší úrovni, o čemž hovoří i zpráva paní Jones, tak aby bylo možné zasahovat v různých částech regionu podobnými druhy činností. Dále jsme věnovali velkou pozornost tomu, eh, o čem se hovořilo v předchozí diskusi v parlamentu ohledně současného právního základu, protože parlament zdůraznil, že je třeba, aby Evropská investiční banka eh, přešla na půjčování, které by bylo úděžeji propojeno s aspekty rozvoje. Jak řekl Dominik, znamená to i další navyšování dohledových úsilí ze strany banky a budou potřebovat pravděpodobně více pracovníků a expertních znalostí. Jedná se tedy o zdroje. Důležité je, abychom nedávali Evropské investiční bance příliš velký rozvojový mandát, nebude-li proto vybavena pracovníky. Myslím si, že tady je diskuse velice důležitá a zaměřuje se na tento aspekt. Hodně se zabýváme tou částí rozvoje, protože máme za to, že tady by se dalo dělat víc. Také navrhujeme, aby Evropská investiční banka více zasahovala v sociálních sektorech, jako je školství a vůbec sociální záležitosti, zdravotnictví. Zatím se to dělalo spíše ad hoc a o tom se také ve zprávě hovoří. Další věc je toto. A tady jsme eh, ochotni už se spolupracovat s parlamentem, i s bankou a také s radou. Totiž jedná se o kritéria pro rozvoj o co nám vlastně jde. Chceme-li větší dopad na rozvoj, jak chceme poměřovat eh, výsledky činnosti. Za tím účelem se musíme podrobněji zabývat tím, jak eh, soustavně zapracovávat tyto aspekty do uvěrovací činnosti. Poslední věc, kterou bych chtěla zmínit ohledně našeho návrhu, je toto abychom eh, cíle na vysoké úrovni dostali na regionální úroveň a abychom byli schopni eh, více v tomto směru dělat. Potřebujeme další strategické dokumenty a doporučení guideline. Bude to dělat komise eh, a Evropská investiční banka na základě samozřejmě příspěvku, který učiní parlament a rada. Poslední bod, a to nebylo ve zprávě desi, ale je to v návrhu komise. Jedná se o rozšíření geografického rozsahu externího mandátu s určitými podmínkami. Týká se to například Iráku, Bělarusy, Kambodže a některých dalších států. A tady zase očekáváme dialog s parlamentem během eh, schvalovacího procesu. Rád bych se ještě stručně v několika poznámkách vyjádřil k této vynikající zprávě a poděkuji po, přitom nejenom paní profesorce Griffith Jones, ale i panu Bernanovi, protože komise měla možnost eh, na, v rámci eh, workshopu přispět k této zprávě. Je důležité si uvědomit, že Evropská investiční banka teď funguje v rámci mandátu. Čili vlastně eh, rada, parlament eh, rozhoduje o mandátu. Nemůžeme si stěžovat, jestliže tato banka nedělá dost v, eh, v Latinské Americe, Asii a tak, protože jednají na základě politického rozhodnutí. Proto tedy zase další zlepšení musí vzejít z, par, z rozpravy v parlamentu. Já osobně se domnívám, že eh, samozřejmě, že tato banka může více na sebe brát i riziko. A to i v rámci externího eh, externího eh, mandátu. Myslím si, že musíme maximálně využívat takovéto možnost. A mm, existence evropské a neevropské záruky je velice důležitá představa, aby Evropská investiční banka se mohla více zaměřovat i na projekty v rámci zemí s nízkými eh, příjmy na projekty, které by jinak neměly šanci se ucházet o úvěry. Čili tím by se zase zvýšil prostor pro uvěrování. Myslím si, že do toho bychom se měli, neboli Evropská investiční banka, zapojit. Dále bych chtěl ještě podotknout, že rozpočet Evropské unie na externí akce v současné době je omezený. Možná, že mě kolegové opraví, ale nemyslím si, že je to nad 3 nebo 4 eh, eh, které se dává na takzvaný blending pro směsování finančních prostředků v rámci finančních institucí. Já si myslím ale, že tohle by mohlo velice na pomoci činnosti komise a v rámci příštího finančního rámce můžeme očekávat progresivní navýšení. Možná, že to nebude jenom jedno procento, může to být více a mohlo by to znamenat významný krok vpřed. Zároveň samozřejmě si musíme uvědomit, že evropský rozpočet je omezený. Jsou tady různá omezení, jimž čelí členské státy za současné situace. Já nevím, jak to bude vypadat v příští finanční perspektivě. Musíme tedy usilovat i o vyváženost mezi omezeným rozpočtem na straně jedné a mezi potřebou půjčovat finanční prostředky. A poslední a asi nejdůležitější je otázka parlamentního dohledu to je něco nového v, z hlediska komise v současné diskusi o mandátu. Ještě předtím, než byl schválen eh, právní základ, eh, to bylo před eh, červencem, to bylo jinak, ale teď jsme velice ochotni zahájit politickou diskusi s parlamentem a vyslechnout si všechna vaše přání. Děkuji. Děkuji a teď dávám slovo členům výboru, poslancům. Máte nějaké otázky, které byste chtěli položit? Pan Guerrero. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl nejprve poblahopřát panu Bermanovi za zprávu, kterou nám předložil. Je to zpráva, která skutečně obsahuje e, velmi významné empirické údaje, obsahuje analýzy velmi důležité. A také zobrazuje osobnost pana Bermana, který je skutečně eh, velmi aktivně se zapojuje do toho, jak jsme zvyklí ostatně z jeho práce ve výboru. Několik členů tohoto výboru se už, už vlastně měli, mělo kontakty s EIB. A, a to vlastně dokazuje, do, do jaké míry činnosti EIB jsou pro nás důležité a nakolik nás zajímají. Také to ukazuje, že podle našeho názoru by banka mohla skutečně hrát velmi významnou úlohu v rozvojových politikách. Nedávno komisař Ren, pověřený ekonomickými otázkami, prohlásil, že banka by se měla více účastnit rozvojových politik. Hovořil zejména o projektech týkajících se infrastruktury v oblasti životního prostředí, vodohospodářství, udržitelné dopravy, zdravotnictví a vzdělávání. A výbor Desáž, který se zabývá reformou Evropské investiční banky, také uvedl, že by bylo dobré, aby, ta, aby banka vlastně eh, kladla větší důraz na externí činnosti, na externí akce. A tady tyto externí akce by měly být považovány jako takový doplňkový eh, prvek externích eh, činností Evropské unie. komise musí spolupracovat s Evropskou investiční bankou a se členskými státy a s ostatními finančními institucemi, to znamená s Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj zejména. Jedná se tedy o to, aby všichni aktéři úzce spolupracovali, aby skutečně uplatňovali stále důležitější politiku spolupráce při rozvoji zpráva o dopadech hospodářské krize na rozvojové země, kterou jsem zpracoval, tak tato zpráva požaduje od, Evrop, od Evropské investiční banky, aby realizovala akce, na které nám hodně leží na srdci, a tato zpráva vlastně ukazuje, že záruky, investice a akce banky by se, my jsme neměli realizovat prostřednictvím daňových rájů, a to ani nepřímo. Je, je to, jde tedy o to, aby banka skutečně byla velmi striktní v, v tomto ohledu. A mám dojem, že že v té, pokud se zde hovoří o revizi eh, role Evropské investiční banky, kterou by měla hrát do budoucna, tak bychom měli zdůrazňovat rozvojovou politiku. Již jsem to ostatně řekl na minulé schůzi na tom tohoto výboru, že by bylo potřeba revidovat identitu banky Nicméně samozřejmě neměli bychom popírat její původní identitu, ale měly by se posílit ty rozvojové aspekty. Myslím si, že kdybychom takto postupovali, tak parlament, celý parlament by to podpořil a zejména náš výbor. Děkuji a nyní dávám slovo panu Gerensovi. Děkuji, paní předsedkyně. Předchozí řečník skutečně chválil pana Bermana. Já bych se chtěl k té chvále připojit. Nebudu už o tom hovořit do detailu. Myslím si, že skutečně bych chtěl velmi zdůraznit zásluhy našeho kolegy pana Tajse Bermana. Za druhé, bych zde chtěl zdůraznit, tu, je to skutečně přeshraniční eh, spolupráce. Já bych se chtěl zamyslet a nad tím, pokud se týká financování rozvojových zemí, tam, kde můžeme půjčovat, tak ta disciplína platební těch států je spíše dobrá. Když tomu tak není, tak nemůžeme půjčovat. A nebo nemůžeme vyčítat Evropské investiční bance, že nepůjčuje dostatečné částky. Musíme nebo bychom museli vlastně každých 20, 30 nebo 40 let odepisovat 50 miliardové půjčky. To je tady přímo spojeno s řízením. Určité odvětví, kde bych se chtěl zeptat těch zástupců odpovědných, jak komise, tak EIB, to, to jsou synergické efekty mezi komisí a Evropskou investiční bankou a parlamentem. A vlastně ty synergické efekty by se například mohly konkretizovat v private, partner, private public partnership. Uvedu příklad. Například se budeme snažit zavlažovat evropský kontinent s půjčkou EIB. E Nemůžeme se soustředit na skutečně strategické projekty, zejména v oblasti uh, propagace alternativních zdrojů energie. Tam skutečně musíme být ambiciózní a prezentovat významné projekty. Ta ta částka, o které se hovořilo v Kodani na roky 2010 až 2012, nebylo by spíše lepší se zaměřit na velké projekty, které zapojují jak veřejný, tak soukromý sektor. Mohly by to být například investice do severojižní joint venture, kde by ta jižní část byla určitým způsobem podporována s těmi severskými státy, tak si vlastně mohli půjčit od EIB a financovat tímto způsobem velké práce, velké projekty. Jinak je zde riziko, že se znovu bude muset diskutovat stále o té stejné věci, aniž by to mělo nějaké přímé efekty. A abych schom ovlivnili hm, řízení, tak vlastně můžeme jako podmínku stanovit úsilí o zlepšování řízení rozvojových zemí nebo administrativy a z tohoto hlediska bychom mohli vlastně vybírat dividendy z těch částek, které, kterými by se financovaly který, které by poskytovaly průmyslové země. Takže toto je taková konstrukce, která by možná mohla stimulovat trošku oblast toho partnerství veřejného a soukromého sektoru. Skutečnost je taková, že dosahujeme takového bojácného pokroku, malého pokroku v této oblasti. Mám na mysli zejména na European African Business Forum, které bylo zahájeno před několika léty ale které by se skutečně také mělo rozvíjet tak, aby to odpovídalo důležitosti této výzvy. Děkuji. Nyní znovu tedy dávám slovo panu Krajenkurovi a panu Kiarionu Kazonemu, aby reagovali, než dám slovo panu Bermanovi. Děkuji, paní předsedkyně. Krátce se pokusím reagovat na to, co říkal pan Guerrero a pan Gerenc. Ano, myšlenka nějaké platformy, jak je to ve zprávě, patří k věcem, kterým věnujeme největší pozornost ve smyslu finanční podpory pro vnější politiky Evropské unie – které bude realizovat vnější diplomatická služba nebo služba vnější akce. A abych odpověděl i panu Gerencovi, to je tedy rámec, který předpokládá komise, i co se týče řešení otázky změny klimatu. Výzva ani je obrovská. Už nyní a ještě více z dlouhodobějšího hlediska. My jsme předložili návrh a projednáváme návrh využití této koncepce, této platformy, abychom združili všechny možné zdroje pod vlajkou Evropské unie, kterou společně ponese komise a banka. Takto bychom rozhodně chtěli k této otázce přistupovat. Jak jste říkala, pane Keringu, u velkých i menších projektů. Protože oba druhy mají svou roli, aspoň podle mého názoru. Pokud je o nějaké offshoreové finanční centrum, o tom mluvil pan Guerrero, mohu vás ujistit o tom, že EIB bere tuto věc nesmírně vážně. Nesmírně vážně. Není to vždy snadná otázka. Máme však náskok před všemi ostatními finančními institucemi a v současné době věnujeme hodně času tomu, abychom přesvědčili ostatní finanční instituce, aby se k nám připojili. Protože nemá cenu říkat nějaké zemi nebo promotorovi nebo nějakému investičnímu fondu, že něco nemůže dělat, když může obejít jednu instituci a jít za jinou. Musíme k tomu všichni přistupovat stejně. A jeden z problémů, které vy, paní předsedkyně, znáte lépe než kdokoliv jiný, je sestavení řádného seznamu zemí. To se bohužel vymyká možnostem banky, jako je EIB, a náleží to spíše parlamentu nebo radě. Má se to rozhodnout na politické úrovni. A poslední věc, pokud je o ty nejvíc zadlužené země, na které odkazoval pan Gering, a pokud je o to, že je potřeba maximálně využít synergie mezi komisí a bankou. Tady vám také mohu říct, že my jsme přišli o chviličku později, přiběhli jsme sem, protože jsme měli důležité zasedání s komisí a začali jsme o tom mluvit právě o této věci, abychom pokročili ve věci, kterou od nás očekávají všechny zúčastněné strany. Děkuji. Děkuji paní předsedkyně, děkuji Dominikovi protože v podstatě řekl většinu věcí, které bych byl býval řekl já. A jen bych k této otázce dodal, že opravdu začínáme zvažovat myšlenku této platformy, abychom trošku chytřeji spojili síly komise a síly EIB, nejenom Barosa, ale také nejrůznějších finančních institucí i bilaterálních. Jean-Frances Development, také F2TV. A pokud je o to, že se musíme vyhnout tomu, abychom všechny zdroje rozprostřeli mezi jednotlivé projekty a přistupovali k tomu strategičtěji. Tady zcela souhlasím s tím, co říkal pan Gerens. Toto bychom právě chtěli udělat prostřednictvím těch operačních nebo provozních pokynů, zvlášť u mandátu, který se týká změny klimatu. To je tak důležitá věc, kterou Unie musí řešit, že se k tomu dá přistupovat jedině strategicky. A já si se zájmem poslechnu vaše další nápady, pokud je o takovýto nástroj. Nejenom u projektu, kde bychom měli mít přímý mandát, ale také co se týče takového nástroje a možná způsobu, jak do těchto oblastí investovat. Co se týče nejzadluženějších zemí, tady naprosto souhlasím s Dominikem. EIB může přes záruky investovat do většiny zemí, ale i se zárukou je cenová hladina v některých zemích taková, že není možné zasáhnout. Jsou tam vysoké požadavky a oni si nesmí půjčovat ani s novými zárukami, které nabízí EIB. Pro takové případy máme určité nástroje, ale musíme se zamyslet nad tím, jak lépe zaměřit stroje, stroje Unie i zdroje členských států, aby tam byla odpovídající úroveň koncesionality. Děkuji. Děkuji, nyní máte, pane Bermane, slovo na závěr. Tentokrát budu mluvit francouzsky. vzhledem k mému váženému kolegovi panu Gerencovi. My se v parlamentu si děláme vzájemně komplimenty, protože mimo parlament je to velmi vzřídka kdy tedy. Ale alespoň takto si to kompenzujeme, abych tak řekl. Je to opravdu velmi zácné mimo parlament. Abych tedy se ještě zmínil o některých bodech, o kterých nehovoří zpráva paní Griffith Jones. Myslím si, že je tam návrh, v návrhu komise a v Desážově zprávě i ve zprávě Stepany Griffith-Jones je téměř konsensus v určité otázce, že je jasné, že ta banka je nezbytná jakožto nástroj pro rozvoj, že nemůže žít pouze ze subvencí, že samozřejmě potřebujeme bankovní nástroj veřejný. To je jedna věc banka, která se soustředuje tedy nejen, nebo její role v budoucnosti, to, v minulosti, to znamená investování do infrastruktury, do udržitelné energetiky, do malých a středních podniků, což dělá daleko více v Evropě než mimo Evropu, takže tato cesta by byla spíše nová. Za podmínek udržitelného rozvoje, transparentního rozvoje, to znamená neužív, používají se offshoreové společnosti, daňové ráje a to není jen, abychom udělal, abych udělala radost Evě Žoli, proč to říkám, to je prostě jasné, to je samozřejmost pro samotný rozvoj. Všechno toto je potřeba dělat za silnější spolupráce s národními bankovními institucemi a dalšími institucemi MV a dalšími. To je sam v rámci platformy, to je nezbytné, ale s určitým zjednodušeným mandátem, který by mohl být stejný pro všechny regiony, který by mm, měl také zjednodušené postupy, protože část vlastně té zlouhavosti, pomalosti EIB závisí na postupech, které jsou možná příliš složité, které bychom určitě mohli zjednodušit. A ještě jsem se také nezmínil o tom, že bude zapotřebí, myslím si, že to je dobrý námět ze strany komise, eh, desážovy komise využít 2 miliardy euro jako ten obční mandát na opatření boje proti klimatickým změnám. Toto je samozřejmé a já zdůrazňuji, a Stephanie griffiths Jones to také uvádí, že všechno toto je pěkné, ale pokud chceme mít veřejnou banku, která skutečně hraje svou úlohu v hospodářském rozvoji rozvojových zemí, tak je potřeba, aby tato země jim pomáhala, těmto zemím a jejich občanům, k tomu, aby měli přístup k finančním službám, které potřebují a kterých nemají dost nebo ke kterým nemají dostatečný přístup. Když chce nějaký drobný zemědělec si koupit nákladák, aby mohl převážet dobytek na trh vzdálenější, šší, nebo žena, která si chce koupit šicí stroj, aby si mohla udělat maličkou šicí dílnu. Toto všechno je zásadní pro rozvoj, pro udržitelný růst rozvojových zemí. Je to zájem nás, jejich a zájem nás všech. Děkuji mnohokrát. Nyní můžeme přejít k sedmému bodu našeho pořadu jednání, a to je demokratická kontrola plánování podle právních předpisů pro rozvoj. Jak víte, tak jsme obdrželi od komise určité strategické dokumenty, které zavádějí nástroj pro financování spolupráce při rozvoji, DCI anglicky. Tyto dokumenty, těmito dokumenty se zabývaly jednotlivé pracovní skupiny a nyní vyzývám předsedy jednotlivých pracovních skupin, aby prezentovali své závěry a doporučení. Pracovní skupina A tu zastupuje pan Neuser. Takže máte slovo, pane Noizere, prosím. Thank you. Děkuji jsem asi jediný z pracovní skupiny A, kdo tady může prezentovat zprávu. Pracovní skupina A na základě rozsáhlé výměny zkušeností s Evropskou komisí vyhodnotila ehm, přeskum strategického dokumentu pro Větnam, Malajsko, Tajsko, Barmu a Malajzii. Bylo to na zasedání 28. dubna a Zpráva o Kampoči se znovu projednávala 5. května. Nejprve k Větnamu pracovní skupina a je toho názoru, že mnohé obavy, které byly vyjadřeny v předchozí hodnocení, pořád platí. Konkrétně zdravotnictví, které se nerozvíjí příliš eh, úspěšně a mělo by se to dále zlepšovat. Za druhé, eh, nedávno potřebovali bychom aktuální zprávy pro konsultace a za třetí komise se vyzývá k tomu, aby vyjasnila otázku, která se týká eh, práva odat na to, aby měla Eh, přístup k Additional Action 2, podpora pro řízení a k strategickému dialogu Evropská unie Větnam. Kambodža, otázka, jak lze poskytnout pod obecnou rozpočtovou podporu zemi, která nenabízí ani minimální úroveň transparentnosti a odpovědnosti státních systémů. Na tu otázku ještě nemáme odpověď. Evropská komise si uvědomuje, že co se týče reformy veřejné zprávy a veřejných financí. Postup je velice pomalý, neustále je tady zakořeněná korupce a stále ještě zbývá přijmout celou řadu důležitých zákonů. Pracovní skupina bere na vědomí, že EC bude hodnotit v dialogu s vládou a ostatními partnery nejlepší alternativy pro poskytování pomoc a bude i nadále podporovat NSDP způsobem více orientovaným na výsledky a také peníze evropských daňových eh, poplatníků mě by měly být skutečně využity na podporu reformy eh, proti korupci, aby se eh, věnovala priorita transparentnosti a odpovědnosti. Pracovní skupina také zdůrazňuje nutnost mít k dispozici pravidelné zprávy o dosahování ukazatelů a o celkových výsledcích eh, operace GBS a musí také být jasný časový rámec pro Ehm, poskytování financí, financová eh, a odpovědnost. Malajsko, tady by Evropská komise měla věnovat více pozornosti následujícím problematickým otázkám. Jsou to za prvé práva původního obyvatelstva v některých částech této zemi. Za třetí, Malajzie by měla eh, do značné míry zlepšit uh, to, jak si vede v oblasti lidských práv, zejména politických práv a svobod. A za třetí, dosahování eh, cíle rozvoje, rozvojového cíle milénia číslo 6, což je boj proti HIV AIDS do roku 2015. Za pana Kačmárka si myslím, mohu také předložit zprávu o Barmě a Myanmar, Barmě Myanmaru. Evropská komise se vyzývá k tomu, aby brala v úvahu výše ještě zmíšené poznámky a zejména by měla nejprve vytvořit profil řízení, který by obsahoval podrobná informace o politické situaci a nastínil eventuální budoucí alternativy za účelem zlepšení situace v oblasti lidských práv. Za druhé je třeba Eh, věnovat velkou pozornost otázky rovnosti pohlaví. A za třetí, Evropská komise by měla Evropskému parlamentu předložit patřičné ukazatele výkonnostní na základě výsledků pomoci poskytnuté této zemi. Tajsko, to je zase eh, Eh, paní Krety, za kterou předkládám tuto zprávu. Výbor pro rozvoj by měl vyzvat Evropskou komisi, aby Evropskému výbor, parlamentu poskytovala více informací o politické situaci. Za druhé, co se týče realizační fáze, pak Evropská komise by měla věnovat pozornost tomu, aby finanční podpora v rámci Trade Facilities byla skutečně implementována a aby se plně respektovaly cíle DCI a to se zvláštním zaměřením na cíl vymícení chudoby. Nyní k závěru. V dané fázi procesu konsultací a na základě obdržených dokumentů pracovní skupina A doporučuje výboru pro, pro rozvoj, aby nevznášel námitky proti revizi strategických dokumentů o Kambodži, Větnamu, Barmy, Tajlandu, Tajland, Tajska a Malajzie, a to v rámci kom, postupu komitologie podle článku 35 DCI a aby eh, prohlásila termín pro právo na dohled za uzavřený. Pracovní skupina A vybízí výbor pro rozvoj, aby předložil komisi hodnocení se specifickým požadavkem, aby bylo přihlédnuto k formulaci Programu pro výrační akce. Výbor pro rozvoj bude úzce sledovat realizaci revidovaných strategických dokumentů o Kambodži, Větnamu, Barmě, Tajsku a Malajzii a bez váhání vystoupí proti nim, pokud tato tyto poznámky nebudou patřičným způsobem vzaty na vědomí. Děkuji. Souhlasí členové výboru se závěry pracovní skupiny A? Dobře. Takže v tomto případě prohlašuji, že závěry a doporučení jsou schváleny výborem DV a tím vlastně uzavíráme náš postup právo, demo, práva demokratické kontroly k těmto strategickým dokumentům. Nyní dávám slovo paní Levin, nebo ne panu Devovi, za pracovní skupinu B aby nám prezentoval závěry této pracovní skupiny. Thank you, madam. Děkuji, paní předsedkyně. V pracovní skupině B jsme posoudili střednědobé hodnocení pro Indii, Nepál a Pákistán. Provedli jsme analýzu a zpracovali jsme návrh závěrů střednědobého hodnocení. Nejprve Indie. Indie je teď 12. největší ekonomika světa. Je domovem jedné šestiny světové populace a bohužel také jedné třetiny světových chudých. Financování na základě víceletého indikativního programu je rozděleno na tři prioritní oblasti. Prioritní oblast 1 zajišťuje financování zaměřené na podporu rozpočtu, pro sociální sektory, především zdravotnictví a vzdělávání. Tato priorita se zaměřuje na reformní programy v těchto sektorech. Jejich cílem je dosáhnout cílu milénia. A proto první prioritu nesmírně vítáme. Cíle druhé priority jsou politické reformy, občanská, eh, ekonomická reforma, občanská společnost, kultura a akademické oblasti, včetně sektorového dialogu a výměn z hlediska kulturního, občanské společnosti a akademických kruhů. Zjistili jsme, že priorita 2 nemá žádnou přímou vazbu na rozvojové cíle milénia a omezování chudoby. Kromě toho, indická společnost a organizace občanské společnosti přistupují k této prioritě mé s menším nadšením. V období 2007 až 10 první priorita obdržela 70 prostředků a priorita 2 30 prostředků. Domníváme se, že víceletý indikativní program pro Indii na rok 2011 až 2013 by se měl zaměřit mnohem víc na prioritu 1 na úkor priority 2. V návrhu komise se tato skutečnost výslovně uznává. Nicméně čísla, která uvádí komise, nechávají prostor pro určité pochybnosti. Navrhovaná čísla na rok 2011 až 2013 představují 70 až 85 na prioritu 1, což je vzdělávání a zdravotnictví, a 15 až 30 na prioritu 2. Je tedy možné, že u priority jedna se to vůbec nenavýší a to by bylo zcela nepřijatelné pro vývoj, pro rozvoj a pro parlament. Také máme jisté pochybnosti, pokud jde o financování programu Erasmus Mundus India Window na základě DCI. Je zásadní, aby se neposkytovala žádná pomoc formou stipendií pro evropské studenty nebo profesory. Program Erasmus Mundus navíc může přispívat k odlivu mozku, především ve spojení s novou modrou kartou EU. Pokud má tento program přispět účinným způsobem k rozvoji Indie, je naprosto zásadní, aby podmínkou bylo, že příslušný příjemce se na konci po vypršení tohoto období vrátí do Indie. Ale to je velice obtížné. Jak lidi přinutíte, aby se vrátili, když se vrátit nechtějí? Pokud je o zapojení zúčastněných stran, parlament není zmíněn mezi institucemi, se kterými proběhla konzultace v rámci střednědobého rozho- eh, hodnocení. Doporučujeme, aby výbor pro rozvoj nenamítal proti příslušným návrhům za předpokladu, že do 31. května dostaneme odpověď od komise na dvě hlavní otázky. Za prvé, může komise zajistit, že dojde k podstatnému navýšení, co se týče poměrným prostředkům přiděleným prioritě 1. To znamená, že to musí být nejméně 80 prostředků MIP. Za druhé, můžete zavést do programu er- Erasmus Mundus pro Indii podmínku, aby se zabránilo odlivu mozků, aby se zajistilo, že příjemci z řad studentů a výzkumných pracovníků skutečně přispějí k rozvoji své vlastní země. Co se Nepálu týče, pracovní skupina je spokojená se střednědobým hodnocením. Obecná orientace této země byla potvrzena v procesu hodnocení. Tři prioritní oblasti zůstávají stejné. Jde o stabilitu a budování míru, vzdělávání a budování kapacity v obchodní a hospodářské oblasti. Jak si jistě vzpomínáte, paní předsedkyně, ulicích Katamundu v posledním týdnu byly určité nepokoje a programy pro stabilitu a budování míru jsou nesmírně důležité, zvlášť proto, že maoisté se snaží svrhnout vládu. Přidělování prostředků zůstalo také stejné a orientační rozpočet je 60 milionů eur na období 2011 až 2013. Nicméně dokumentace MTR uznává, že je nutné určité věci vylepšit, aby se posílila eh, bezproblémová implementace. Je nutné lépe přizpůsobit spolupráci Evropské unie, eh, přiblížit je politikám a systémům této země a posílit přístup vlády a vylepšit účinnost pomoci. Zdá se, že na období 2011 až 2013 většina věcí odpovídá kritérium, většina programů odpovídá kritériím, ale je třeba pečlivě sledovat jednotlivé projekty, které se mají financovat na základě uh, stability a budování míru. Proces proběhl na základě konzultací s vládou, občanskou společností, dárci a členskými státy Evropské unie. Je třeba uznat, že 18. června 2009 proběhl dialog se zástupci nepálského parlamentu. A na základě dokumentů, které jsme obdrželi, proto doporučujeme nevznášet námitky vůči materiálu o Nepálu. V Pákistánu, paní předsedkyně, tam jsme také spokojeni se změnami v kontextu střednědobého hodnocení. Došlo k řadě úprav ve které se, který se odráží politická situace v terénu. Celkové přidělování prostředků Pákistánu narostlo z 200 milionů v období 2007 až 10 na 225 milionů na období 2011 až 13. Prostředky přidělené hlavnímu sektoru 1, což je rozvoj venkova a zpráva přírodních zdrojů, poklesly zatímco prostředky přidělené sektoru 2, což je vzdělávání, stouply. Počet hlavních sektorů byl omezen, byl vyřazen kontroverzní prvek boje proti praní špinavých peněz, což vedlo ke schválení parlamentního usnesení v roce 2007. Zpívající dva méně podstatné sektory jsou lidská práva a dobrá zpráva a také obchod. Na základě hlavního sektoru 1 rozvoj venkova a zpráva přírodních strojů, byl zaveden prvek flexibility, doložka flexibility, která umožní zabývat se dalšími oblastmi této země, pokud nebude možné pracovat eh, v severozápadní pohraniční provincii a v Balučistánu. Jak víte, paní předsedkyně, tato země prochází obdobím nestability. Pokud jde o kompatibilitu DAC a způsobilost pro ODA, většina navrhovaných programů pro období 2011 až 2013 odpovídá kritérium. Pozorně se však bude sledovat především projekt v oblasti justice a uplatňování práva, kde se předpokládá financování v oblasti lidských práv a dobré zprávy. Zdá se, že několik navrhovaných programů jednoznačně souvisí s rozvojícími milénia, ale je těžké vyhodnotit, jestli všechny prvky odpovídají prioritám rozvojové spolupráce. Konzultace byla důkladná a hloubková a ukazuje se, že panuje v zásadě zhoda, pokud je o předchozí i budoucí zaměření CSP. Není zmíněna konzultace s Národním parlamentem navzdory technické podpory ze strany komise. Na základě obdržených dokumentů proto doporučujeme nevznášet námitky vůči hodnocení Pákistánu. Děkuji. Teď bych dala slovo komisi, jestli chce reagovat na tyto dvě hodnotící zprávy. Ano. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl jenom zmínit několik obecných věcí. Za prvé, velice vítáme diskusy, která se odehrává v těchto pracovních skupinách, protože to přispívá k lepšímu porozumění obavám parlamentu. Myslím si, že je to užitečný způsob, jak můžeme zaznamenat vaše obavy a přihlédnout k nim při vypracování ročních eh, programů akcí. Nejp- zvláště bych chtěl zmínit diskusy, která se odehrála v souvislosti s rozpočtovou podporou podporou a záměrem dosáhnout lepšího porozumění na obou stranách ohledně toho, jak se uplatňuje tato konkrétní modalita jak bylo jasně řečeno, konečná volba způsobu dodání pomoci se činí v rámci ročního akčního plánu a samozřejmě jsme ochotni poskytovat v tomto smyslu parlamentu veškeré potřebné informace. Pak ještě je tady další věc, totiž abychom se podívali na pomoc v souvislosti se zeměmi, které mají vyšší střední příjmy a spolu s parlamentem pojednat o některých otázkách, které v tomto rámci vznikly, ale rozhodně jsem vděčen za všechny připomínky parlamentu. Děkuji. Mají členové výboru nějaké připomínky k prezentaci, eh, závěrům a doporučení, které zde bylo provedeno? Pokud ne, tak prohlašuji závěry a doporučení za schválená výborem pro rozvoj. A tím je uzavřen naš naše demokratická kontrola vzhledem k těmto zemím. A nyní dávám slovo panu Gererovi, za pracovní skupinu C. Děkuji, pane předse, paní předsedkyně. Jménem Davida Maria Sasoliho, který je předsedou pracovní skupiny C, tak si dovolím prezentovat vám zprávu za tuto pracovní skupinu o strategickém dokumentu týkajícím se Salvadoru. Po volbách 15. března 2009 FLMN, kterou se poprvé v historii eh, levice salvadorské podařilo dostat se k vládě. Prezident Mauricio Funes má vlastně významnou úlohu, protože musí konsolidovat demokracii v zemi, která je nadále velmi chudá a kde jsou velké nerovnosti. Je to země, kde jsou ještě velké demokratické nedostatky v její nedávné historii. Prezident prohlásil několikrát, že jeho vláda bude vyvíjet zvláštní úsilí k tomu, aby vlastně za, začlenila a zohlednila ty nejzranitelnější, nejchudší, a to zejména v rámci poskytování veřejných služeb. A také jeho vláda bude muset přijmout významná opatření k překonání hospodářské krize a také k překonání sociální krize protože v podstatě Salvador stále mm, zažívá cyklus násilí a zločinnosti velmi velkého rozsahu. Aby se tedy splnily tyto úkoly, tak jeho vláda bude potřebovat veškerou možnou podporu, a to jednak uvnitř země, tak vně země. A v tomto ohledu pracovní skupina C vítá závazek Evropské unie ve, na podporu rozvoje v této zemi a máme také, vítáme také strategii Evropské komise, která zdůrazňuje bezpečnost a vzdělání. To je vlastně to, co je uvedeno v dokumentu, který, kterého se týká naše hodnocení co se týká národního vzdělávacího programu, který platí do roku 2013, tam je uvedeno 48,4 milionů euro na dvě odvětví, a to sociální soudržnost a bezpečnost. Jak jsem již řekl, tak tato dvě odvětví jsou, tyto dva obory jsou skutečně obrovsky důležité pro boj proti chudobě v Salvadoru. Pracovní skupina souhlasí se strategií komise, která chce soustředit své úsilí na programy, jako je Pro Eduka a Pro Jovenes. To jsou vlastně programy, které jsou konsistentní a eh, se s rozvojovou strategií země a které zohledňují základní zásady, které vlastně eh, nacházíme v DCI. Pracovní skupina C se dále domnívá, že akce naplánované v prvním informativním plánu, který se týká období 2007 a 2010 a soustředuje se na ekonomický růst, regionální integraci a obchod, byl zaslán nebo uveřejněn co nejdříve. Pokud se týká způsobu pomoci, tak pracovní skupina C vítá úspěchy, kterých bylo dosaženo dosud Eh, prostřednictvím rozpočtové podpory. Zajména vzhledem k tomu, že výsledky nebyly tak dobré v ostatních zemích tohoto regionu. Takže je zde celá řada politik, které vláda správně řídí a společnost a Národní parlament se také významně do tohoto zapojuje. A my bychom ocenili, kdyby nám komise poskytla informace o roli všech zúčastněných stran, to znamená občanské společnosti a Národního parlamentu, které hrály ro také roli v úspěšnosti tohoto nástroje. Nakonec naše pracovní skupina vítá postup, který zvolila komise, to znamená ten kvadrilog. Komise se tedy zapojuje všechny zúčastněné strany do revize toho dokumentu. A také se domníváme, že by to nemělo být pouze formální záležitostí a skutečně povzbuzujeme a vyzýváme komisi k tomu, aby konsolidovala institucionální kapacity občanské společnosti a národního parlamentu tak, aby skutečně mohly pokračovat, aby byly nadále zapojeny do provádění rozvojové strategie země. Pokud se týká závěrů, tak, jsme, tak máme tři hlavní závěry, které vyplývají z analýzy strategického dokumentu. Za prvé se domníváme, že akce, které navrhuje komise, jsou velmi relevantní. To znamená, že tyto akce se týkají témat, které jsou, která jsou strategicky důležitá a že tyto akce vlastně vycházejí z analýzy, kterou provedla jak ta sam země sama, tak komise. Druhý závěr, institucionální rámec vyplývá, eh, který je vytvořený po posledních volbách, nám umožní obnovit úsilí v boji proti chudobě v zemi. Naše pracovní skupina chápe potíže, které, na kterých, které jsou v té, a souvisejí s prací v tak obtížných podmínkách. Nicméně žádáme komisi, aby posílila některé výhody nabízené zemi. To znamená zejména velmi významné zapojení místních aktérů, to znamená zúčastněných stran na místní úrovni, a také, a to znamená také pomoc prostřednictvím rozpočtové podpory a také zapojení současné vlády a její pomoc tedy současné vládě v boji proti chudobě. Na závěr se domníváme, že je důležité, abychom hovořili o konsistentnosti politiky rozvojové pomoci. V doku- v stra- ve strategických dokumentech, které jsme doposud kontrolovali, není provedena analýza konzistence mezi pomoci, která je poskytovaná na straně jedné a na druhé straně politikou Unie. Naše skupina si uvědomuje, že není možné dosáhnout dokonalé konsistentnosti. Nicméně připomínáme, že je to právní povinnost. Je to článek 208 Lisabonské smlouvy. Bylo by tedy nutné, aby se to, toto zohlednilo v příští eh, revizi v polovině období. Co se týká postupu, tak naše skupina doporučuje, abychom nebyli proti tomuto strategickému národnímu dokumentu týkajícímu se Salvadoru. Děkuji. Děkuji. Mají členové výboru nějaké připomínky nebo sdílejí názor pana Gerera? Dobře, takže prohlašuji tyto závěry a doporučení za schválená výborem DV. A uzavírám naši, náš postup demokratické kontroly. Nyní dávám slovo panu Gerensovi za pracovní skupinu D. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Informuji komisi, že jsme se sešli 4. května, abychom se jména zhodnotili situaci v Chile, Chile Uruguay a Paraguay. Pokud se týká Chile, tak zpravodaj Alf Svensson zde nemůže dnes být a požádal mě, abych eh, vlastně prezentoval tu zprávu za něj, což tedy udělám. Uh, Diskutovali jsme o Chile a konstatovali jsme tři nebo čtyři body, které se mi zdají důležité, abych se o nich zdůraznil a prezentoval je našemu výboru. První se týká situace, která je dosti specifická v Chile. Chile je země, kde došlo k obrovskému pokroku na ekonomické úrovni což nás dovedlo k tomu, že si klademe otázky o relevanci pokračování pomoci pro zemi, jako je Chile. Ostatně připomenu mimochodem, že Německo, Španělsko a Švédsko, které byly tři poskytovatelé finanční pomoci Chile, postupně už se stahly a otázka také zní, co vlastně se bude dít po roce 2013 v současné době se doporučuje, aby se tedy zachoval ten program, o němž, o němž jsme se zmínili, ale po roce 2013 bude potřeba použít určité nebo nastoupit určité novátorské cesty. Návrh zachovat pomoci naplánované, tak jak je navrhuje komise, jsou usnadněny tím, že veškeré pomoci schválené komisí v rámci programu, který je cílem našeho odpovídá programu rozvojové pomoci. Takže veškerá pomoc schválená komisí je, podléhá tedy schválení eh, pomoc, rozpomoci při rozvoji. Jinak bych tedy nebyl, nemohl doporučit pokračovat v těch našich finančních akcích. Doporučujeme tedy, abychom abychom popřemýšleli o spolupráci severo-jižní, jiho-severní, kde by byli případní severní investoři, aby, aby se tedy využilo Chile po roce 2013 jako service provider, poskytovatel služeb tedy, a abychom vyzvali Chile, aby se účastnil účastnili spolupráce, která se nazývá trojúhelníková trojuhelníková spolupráce. Takže toto jsou připomínky k Chile. Nemáme tedy e, názor, co se týká pokračování dohody, ale vzhledem k připomínkám, které jsem zde učinil, je tedy důležité popřemýšlet o situaci po roce 2013. Pokud se týká Uruguaje, kde jsem zpravodajem já, tak situace je velmi odlišná jeden Urugvajec z pěti žije pod práhem chudoby. Program eh, rozpočtová linka určená pro Uruguay se týk, eh, je, činí přibližně 16 milionů eur na celé období a je také naplánováno, že se bude pokračovat ve financování eh, územní a sociální soudržnosti a také v pro podpoře rozvoje a výzkumu a vývoje. Zde také nemáme nic proti pokračování těchto akcí v Uruguayi. A co se týká Paraguaje, tak přednostně jsou zde dvě odvětví, která financuje ten program a kterými jsme se zabývali tedy, a to je vzdělávání na straně jedné a ekonomická integrace na straně druhé. To jsou tedy dvě přednostní odvětví, k nímž se ještě které jsou podporovány z programu odvětvové pomoci v rámci boje proti chudobě ve výši 20 miliard. Ten, tato částka se zvýšila na o 10 miliard eur a dosahuje tedy celkem 63 milionů eur, což je čtyřikrát více než rozpočtová linka určená Chile. Z tohoto hlediska se tedy domnívám, že částka věnovaná této zemi vyjadřuje vůli komise bojovat proti chudobě, podporovat boj proti chudobě a sociální začlenění. Také se zde hovoří o podpoře, rozpočtové podpoře, daňové reformě. A zde jsme vlastně se hovoří o odůvodněnosti této akce vzhledem k tomu, že každá země musí také rozvíjet svůj vlastní, nejen vytváření vlastních příjmů, ale také svou vlastní schopnost redistribuce proto, aby vlastně se splnily ty sociální požadavky. Rozpočet tedy eh, musí hrát tu roli vytváření rovnováhy mm, prostřednictvím přerozdělování eh, ze státní kasy. Tento aspekt je samozřejmě důležitý pro Paraguay, ale je také důležitý pro všechny rozvojové země. Nestačí stále zvyšovat veřejné pomoci rozvojové, to plní samozřejmě ten cíl, ke kterému se všechny naše země zavázaly, ale je třeba, aby současně tyto akce sloužily vlastnímu rozvoji, udržitelnému rozvoji té země kam patří právě také schopnost vytváření vlastních příjmů a přerozdělování příjmů v rámci dané země, k nímž se, jsme se zavázali eh, k partnerství. Takže toto jsou připomínky, které jsem chtěl vyjádřit k těm třem zemím jejichž dokumenty jsme analyzovali. Na základě těch několika připomínek, které jsem zde učinil, tak nakonec nebo v konečné fázi se domníváme, že období, které bude následovat po roce 2013, tak doporučuji také komisi, aby podpořila a sdílela ty návrhy tak, jak jsou zde formulované. Děkuji, říká předsedkyně. Máte nějaké připomínky k prezentaci pana Gerense? Ano, No es tanto sobre la presentación del señor Geren. Já se nechci vyjádřit přímo k této prezentaci, ale chtěl bych se zmínit o diskusi, která byla spojena s analýzou této zprávy. Má to co dělat s rozvojovou politikou po roce 2013. Mnoho latinoamerických států už nejsou rozvojovými zeměmi a některé z nich ani nemají rádi, aby se na ně ostatní dívali jako na rozvojové země. Dávají přednost tomu, aby se jim říkalo státy v období přechodu, to je například Brazílie, z které je dnes téměř už dárce ale je mnoho jiných latinoamerických států, kde jsou různé nerovnosti uvnitř těchto zemí v sociální oblasti a pan Geres o tom hovoří. Hovoří o tom, jaké mají být naše budoucí akce. Myslím si, že budeme muset asi zahrnout i sociální a územní soudržnost. Domnívám se, že tak bychom se měli snažit definovat tyto politiky eh, rozvoje vůči zemím, které už jsou bohatší, kde ovšem pořád jsou ještě určité sociální sektory nebo žijí menšiny na jejich území nebo jsou určité oblasti na jejich území, eh, kde nemůžeme úplně zanechat eh, rozvojové pomoci. Děkuji. Děkuji. Takže prohlašuji závěry a doporučení pracovní skupiny D za schválená výborem pro rozvoj. A nyní se obracím na komisi. Chcete se vyjádřit k připomínkám pracovních skupin C a D? Eh, you, eh, Děkuji, paní předsedkyně. Nebudeme zabíhat do podrobností, protože eh, plně chápeme poznámky ze strany výboru pro rozvoj. Chtěla bych jenom ujistit členy tohoto výboru, že informace, které byly vyžadovány, například vyhodnocení programu v Salvadoru, budou poskytnuty. Prostě teď tyto informace se chystají. Také vítám poznámku ohledně pomo- nutnosti dále přemýšlet o budoucnosti rozvoje pomoci. Netýká se jenom latinské Ameriky, ale všech rozvých zemí a to v rámci finanční perspektivy 2013. Tato diskuse již začíná. My vám děkujeme za vaše připomínky a plně k ním budeme přihlížet. Je a bude to dlouhá diskuse a myslím si, že teď je dobrý čas na to, abychom to začali. Každopádně vám chci poděkovat za vaše poznámky a za podporu eh, při řešení problémů, které jsme vám tady prezentovali. Děkuji. Děkuji. Nyní přecházíme k dalšímu bodu eh, pořadu jednání a to je bod 7b. To znamená výměna názoru ke zprávě výboru Jury o nových pravidlech komitologie při provádění výkonných pravomocí komise. Výbor pro právní záležitosti zpracoval legislativní zprávu s cílem stanovit procesní pravidla platná na nový systém prováděcích aktů, tak jak eh, stanoví Lisabonská smlouva. Tato zpráva by měla nahradit staré rozhodnutí o komitologii, které ke dnešnímu dni tvořilo rámec pro naše akce týkající se práva demokratické kontroly na ICD. Samozřejmě již jsme se zahájili jednání pro to, abychom stanovili, jaké články Lisabonské smlouvy budou v budoucnu platit pro naši práci z hlediska práva demokratické kontroly. Ať již dopadnou ta jednání jakoliv, tak některé z těchto dokumentů plánovacích pro ICD budou tedy pokryty eh, sou, legislativou, na které součas, kterou v současné době výbor pro právní záležitosti přeskoumává. Koordinátoři se v úterý, minulé úterý rozhodli, že výbor pro rozvoj by měl zpracovat stanovisko ke zprávě výboru pro právní záležitosti. Protože máme málo času k dispozici, tak koordinátoři jsou přesvědčeni, že náš výbor by mohl pracovat na svém návrhu stanoviska ještě do té doby, než budou k dispozici všechny běžné jazykové verze. Naším zpravodajem je pan Gay Mitchell, kterému teď dávám slovo na 10 minut. Takže pane Mitchelli, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Omlouvám se, že jsem přišel trošku pozdě, byl jsem ještě v jiném výboru. Na úvod bych řekl, že nařízení DCI a veškeré další nástroje pro vnější financování, například nástroj pro politiku sousedství, partnerství, nástroj pro stabilitu, pro lidská práva a demokracii a potravinovou pomoc, všechny fungují stejně. To znamená, že parlament a rada dává komisi mandát na zpracování opatření s dlouhodobým strategickým záměrem. Materiály pro určitou zemi nebo nějaký region. A následují podrobnější ustanovení, víceleté indikativní programy a potom každoroční akční programy. A jak výbor asi ví, máme určitou kontrolu nad těmito opatřeními, především abychom se vyhnuli tomu, že komise bude poručovat základní nařízení a zajde nad rámec svých prováděcích pravomocí. Výbor pro rozvoj je zvlášť aktivní, co se týče využití pravomocí parlamentu u těchto komitologických opatření tím, že navrhuje usnesení na plenárním zasedání vždy, pokud má pocit, že komise zašla dál, než co jí dovoluje nástroj pro spolupráci. Pravidla, která stanoví pravomoci parlamentu, jsou v rozhodnutí o komitologii. To schválila samotná rada bez účasti parlamentu. Lisabonská smlouva naprosto změnila systém komitologie. Nahrazují ho teď dvě kategorie aktů. Za prvé delegované akty, kde má parlament právo veta, a za druhé prováděcí akty, kde kontrolu uplatňují členské státy samotné. To je tématem našeho vyjednávání o střednědobém hodnocení DCI. A o tom já v tomuto výboru pravidelně podávám zprávu. Výbor vždy jednotně trval na to, že musíme mít pravidla pro delegované akty, která budou odpovídat strategiím pro jednotlivé země a národním indikativním programům. A souhlasíme v tom, že každoroční akční programy mohou spadat pod pravidla pro prováděcí akty. Komise a rada trvají na tom, že všechny tyto dokumenty by se měly považovat za prováděcí akty a parlament by měl prostě úplně vypadnout ze hry. A současně při vyjednávání, jak jste říkala paní předsedkyně, Výbor pro právní záležitosti pracuje na novém návrhu, který by zavedl pravidla pro komitologii u prováděcích aktů. Návrh komise neobsahuje žádnou úlohu parlamentu, zrušil by povinnost komise předávat návrh strategických materiálů k parlamentu v době, kdy je pošle členským státům a zrušil by všechny odkazy na právo parlamentu přijímat usnesení, když komise zajde nad rámec ustanovení nástroje pro rozvojovou spolupráci. Ale je tady ještě jeden horší aspekt toho návrhu, kterým se zabývá právní výbor. Je tam horizontální přizpůsobení všech současných komitologických ustanovení v prováděcích aktech. Jedinou výjimkou jsou regulatorní postupy s kontrolou. Snažili jsme se o to, aby to platilo pro DCI, ale zatím se nám to nepodařilo. To by znamenalo, že veškerá komitologie na základě nástroje pro vnější financování, na základě všech těchto nástrojů, by se stala prováděcími akty, předjímalo by to naše vyjednávání střednědobého hodnocení DCI i další nástroje. I kdyby výbor pro právní záležitosti zapracoval nějakou doložku, která uvede, že uplatňování prováděcích aktů je eh, bez újmy na našem vyjednávání, nepomůže nám to. Systém prováděcích aktů se bude uplatňovat okamžitě a my přijdeme o pravomoci, které máme teď a jakmile se ta praxe zavede, nebude možné, abychom někdy v budoucnu znovu získali delegované akty. Tento návrh spadá pod běžný legislativní postup. To je nový název pro spolurozhodování. Takže parlament má pravomoc pozměnit ho, za předpokladu, že kolegové ve výboru pro právní záležitosti se budou držet svého, budou trvat na svém. Podle mě Předložíme pozměňovací návrhy, které by zajistily, že parlament si zachová stávající práva, zprávo na kontrolu, na demokratickou kontrolu, na přístup k informacím a pokud možno ještě je posílí. Teď, když máme Lisabonskou smlouvu. Zásadně také to, že předložím pozměňovací návrh jako výjimku pro nástroje financování u aplikace prováděcích aktů. Navrhujeme pozměňovací návrh, kterým by se zrušila ta poškozující, mm, to poškozující horizontální přizpůsobení komitologie, ale nevíme, jaký názor zaujme výbor pro právní záležitosti. A z tohoto důvodu já předložím druhou možnost, to znamená aby nový zákon neplatil pro nástroje pro vnější financování, aby nám to umožnilo pokračovat ve vyjednávání. Rozhodně doufám, že získám podporu výboru v této činnosti a že budu mít z tohoto pohledu opravdu nadále podporu výboru. Děkuji. Děkuji. Hmm, tak Teď dávám slovo členům výboru, pokud chcete se vyjádřit. Pokud ne, tak dávám slovo panu. panu De, ano, pan Deva se chce vyjádřit. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem se snažil eh, pozorně naslouchat mému kolegovi a příteli panu Mitchellovi. Jednoduše řečeno, Ptám se, zda Lisabonská smlouva nám dává větší práva dohledu anebo spolurozhodování, protože to jedno znamená dohlížet na práci někoho jiného a vyjadřovat se k tomu. To druhé znamená sehrávat rovnocenou úlohu při vypracovávání legislativy. Já úplně nerozumím tomu, proč pokud by stouply naše pravomoce spolurozování, proč hovoříme o naopak pravomocích dohledových? Leda, že jsem to všechno úplně špatně pochopil. Thank you. Uh, la parole est à monsieur Görens. Nyní dávám slovo panu Gerensovi. Ano, já bych vám rád řekl, že sdílím závěry, tak jak je navrhuje náš kolega Mitchell. Samozřejmě bych rád vyslechl reakci komise v této věci. Domnívám se, že by nebylo rozumné, kdybychom ty, ta práva, která jsme využívali dosud, zejména právo vyjadřovat se k výsledkům eh, midtime review, abychom je, eh, nám je byly odebrána. Komise také ví, že jich nezneužíváme, neplýtváme jimi a snaží, snažíme se spíš hledat řešení, než vytvářet problémy. Ještě bych doplnil, že hodnocení je součástí cyklu projektu v dobře zpracovaném projektu, pokud tam není ta dimenze hodnocení, tak ten projekt jako takový je prostě zbavený určitého základního instrumentu, pokud jde o jeho dlouhodobost při rozvoji. A z tohoto hlediska bych pouze doplnil několik úvah nebo politických argumentů k té ref- uvaze, kterou zde rozvíjel Gay Mitchell a rád bych tedy vyslechl reakci komise. Možná, že by mě komise mohla odpovědět na moji druhou otázku, a to, zda je to obecné stanovisko Barozovy komise, které by vlastně po případě mělo zabránit jít tedy v, v ústrety našemu výboru, což se mi tedy nezdá mm, dobré, nebo to by se mi zdálo, na, a co se mi zdá naprosto špatné, pokud je to postup generálního ředitelství pro spolupráci při rozvoji, tak to je ještě horší. A myslím si, že by bylo rozumné se pobavit s panem Píbalksem o těchto otázkách, protože toto je základně politická otázka a pokud může podpořit náš postup, tak si myslím, že bychom měli skutečně posílit naše úsilí o podporu práva demokratické kontroly, tak jak je tomu nyní. Děkuji. Děkuji. A teď dávám slovo panu Martinu Penningtonovi. Uh, thank you, Madam Chair. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych jenom eh, pod potvrdit, že jak naznačil pan Mitchell, komise přišla s dvěma návrhy. Jeden se týká uplatňování článku 290, 290 Lisabonské smlouvy a druhý se týká článku 292. Také se zmínil o tom, že výbor v minulosti trval na tom, aby se komise držela podmínek DCI a že za tím účelem výbor přijal několik usnesení. Jak víte, my jsme se snažili toto plně zohlednit při navrhování pozměňovacích návrhů v rámci střednědobého předzkumu tohoto, těchto nástrojů. Myslíme si, že změny by měly plně přihlédnout k obavám parlamentu, kterým chceme vyhovět. Rovněž se domnívám, že diskuse, která se právě odehrála ohledně eh, uplatňování práva na demokratický dohled a diskuse o eh, dokumentu střednědobých, eh, o střednědobém hodnocení strategických dokumentů je velice důležitá a zajisté komise chce naslouchat obavám parlamentu v souvislosti s návrhy ke každé z těchto zemí, tak aby se k ním plně přihlédla. Proto si nemyslím, že by to byl dialog mezi hluchými. Myslím si, že je to jenom teď otázka toho, jak budeme dále pokračovat v diskusi nad těmi návrhy, které komise učinila. Myslíme si, že je velice důležité, abychom dodržovali zásobu, zásadu automatického seřizování. Myslíme si také, že systém kolmitologie, který vede k tomu, že se každý rok objevuje velké množství návrhů, by měl se hladce posouvat dopředu a že eh, kdybychom se odchýlili od této zásady automatického dole slaďování, by, tak by to velice věci znesnadnilo. Určitě se o tom bude dále diskutovat, protože si myslíme, že se jedná o horizontální záležitost, která se týká právě pravomocí parlamentu vyplývající se smlouvy. Samozřejmě, že teď nemohu zareagovat na eh, návrh pana Gerence ohledně eventuální diskuse s panem Píbalksem. Ale eh, souhlasím s tím, že to dále vyřídím. A budeme se snažit eh, abychom vám sdělili reakci, pokud si to výbor takto přeje. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát. Takže vzhledem k tomu, že ty lhůty jsou nesmírně krátké, které máme na tu práci, tak mezní datum na předložení pozměňovacích návrhů je už tento pátek 14. května ve 14 hodin a hlasování se bude konat 2. června. A teď dávám slovo panu Gay Mitchellovi, aby udělal závěr té, k této věci. Pan Deve odešel. Ne, je tady, výborně. mohu nejprve říct, byla tady otázka, jestli Lisabonská smlouva dává větší zákonodárné pravomoci. Ano, ale ne pro vývoj, pro rozvoj. My už teď máme roz, rozsáhlé pravomoci podle legislativy. U delegovaných aktů tam by pro nás byla větší kontrola u delegovaných aktů. A jde hlavně o to, co je delegovaný akt a co je prováděcí akt. A pokud je to delegovaný akt, Nedostali jsme pravomoc, je to jako britské jeský pané parlamenty, kde máme nějaké, nějaký ministerský příkaz, eh, přijme se zákon a ministři mohou tento zákon zavést, ale pak se jim ta pravomoc omezuje. A když my máme právo udelegovaných aktů přednášet v parlamentu usnesení, nebo když o to přijdeme, tak to všechno předáváme radě, protože pak to budou považovat za prováděcí akt a toho se týká, to se často jenom rada, jak už jsem říkal, strategické materiály a tak dále, jsou delegované akty, tak jsem si to rozhodně vykládal já rozhodně za svého působení tady a každoroční akční programy jsou prováděcí. A my nechceme nic mikromanagovat, ale pokud si myslíme, že komise porušuje nařízení u delegovaných aktů, tak to chceme dát na jeho parlamentu usnesením. A tu pravomoci chceme zachovat. Probíhají o tom diskuze. Já vítám připomínky komise. Vítám to, že nám chtějí víc stříc. A v průběhu diskuzí snad dospějeme k nějaké dohodě, ale myslím si, že je důležité, že se k tomu musíme vrátit, musíme zajistit, že budeme obhajovat výhrady parlamentu. Nechceme nic zdržovat, nechceme zasahovat do účinné zprávy, ale parlament je parlament, my jsme zákonodárci. Někdo nám musí skládat účty, o to jde. A pokud se pan komisař chce setkat, bylo by to velice dobré, rádi to uděláme. Už se o tom mluvilo, ale já myslím, že ten trialog bude pokračovat, ale opravdu musíme rozhodnout. A to raději dříve než později. Děkuji. Děkuji, slovo, slovo žádá pan Deva. Right. Takže říkám správně, nebo předpokládám správně, že pokud to komise myslí upřímně, když říká, že jejím cílem je podělit se o své pravomoci s parlamentem a demokraticky skládat účty, a neschovávat se někde za zástěnou, protože neskládá účty a nikdo ji nevidí, být mnohem víc vidět. A my jsme ten nástroj k dosažení viditelnosti komise, aby bylo vidět, že komise to jsou vlastně lidé, aby mohli reagovat volení zástupci. Pokud to komise myslí upřímně, já budu předpokládat, že komise nevznese námitku, dejme tomu vůči tomu, že strategické materiály se stanou delegovanými akty. A pokud by znesla námitku, řekl bych, že je nesprávný předpoklad, že komise chce, aby byla viděna jako partner, co se týče demokratického skládání účtu. Mám pravdu nebo ne? Než pošlu někam nějakou tiskovou zprávu. Pane Bermane, prosím, máte slovo. Pane předsedem, do záznamu skupina socialistů podporuje pana G. Michela a jeho stanoviska. Nesmíme narušovat výhrady parlamentu v této nové situaci. Účel Lisabonské smlouvy je úplně jiný. V Lisabonské smlouvě šlo právě o to, aby byla Evropa demokratičtější. A teď se nedá zadními vrátky narušovat demokracie když v textu je něco úplně jiného. Záměr je úplně jiný. To je proto naprosto nepřijatelné. A já jsem nic neříkal jenom proto, že jsem přišel pozdě a netroufal jsem si nic říct. Děkuji. Madame Keller, Madame Keller, you want the floor? Um, yeah, also for the records, we also support... Uh, také do protokolu i my tohle podporujeme. Uh, a já jsem vždycky bojovala za Lisabonskou smlouvu a obhajovala jsem ji právě pro větší demokratizaci a bez ohledu na všechno, co se mi tam nelíbilo. Všichni jsme říkali, že chceme, aby Evropa byla demokratičtější. Toho bychom se měli držet a také mnozí z komise a mm, rady bojovali za Lisabonskou smlouvu a měli by si pamatovat, co říkali lidem, kteří by v tom eh, mm, se účastnili v hlasováních. Proto si myslím, že bychom měli mít eh, mm, maximální právo dohledu. Je to naše právo jako parlamentu. Možná, že bychom se měli zeptat eh, pana Martina Perringtona, zda by se k tomu mohl vyjádřit, protože já jsem úplně jasně neslyšela vaši odpověď na tuto důležitou otázku. Děkuji, paní předsedkyně, abych zareagoval na pana Dívu. Já mohu říci, že jsem strávil celé hodiny v této pracovní skupině, kde se jednalo o strategii. Je tady opravdu velice živá diskuse mezi komisí a parlamentem. O co tady jde? Jde o právní otázku týkající se uplatňování Lisabonské smlouvy. Tady musím se spolehat na své kolegy z právní služby a generálního sekretariátu abych byl schopen si utvořit názor. Ohledně rozvojových programů, protože to je oblast, kterou se tady zabýváme. Já jsem byl v této pracovní skupině několik hodin a moji kolegové poslouchali, diskutovali a opravdu se odehrál skutečný dialog. Teď hovoříme o právním uplatňování ustanovení smlouvy. Pan Mečela, prosím, Paní předsedkyně, jenom tak eh, mimochodem bych chtěla říci, že tady byla dva eh, referenda o Lisabonské smlouvy a my jsme opravdu říkali, že jde o větší demokratizaci, o to, aby parlament měl větší právo spolurozhodování. Co se týče právního názoru, my také tady máme právní expertízu a parlament naštěstí má nezávislé právní poradce a máme velice dobrá právní expertízu. Chci poděkovat eh, kolegům za za podporu a doufám, že komise chápe, že je tady velká podpora toho, co říkáme a to je velice důležité, protože už dva a půl roku jsme vlastně tady zadrželi DCI, protože to spojilo to dvě usnesení do jednoho a jednalo se právě o to, že bychom byli se museli vzdát pravomocí a my si myslíme, že jsme dospěli potom k dobrému rozhodnutí a my si myslíme, že opravdu dohled, dozor je je velice důležitý pro parlament právě v těch oblastech, kde se jedná o akty přenesených pravomocí, o delegované akci. Takže velice děkuji a doufám, že tato silná podpora je velmi zřejmá a že dospějeme k rozumnému uspořádání. Děkuji za velice pěknou zprávu teď, eh, jsme, teď budeme hlasovat tedy v 6 hodin, takže nám zbývá čtvrt hodiny na to, abychom si mohli vyřídit telefony a podobně. Takže prosím, vraťte se sem šest na hlasování protože jsme slíbili, že nezačneme před šestou hodinou. Na tom jsme se dohodli. Tohle jsme dohodli. On tiens, parole.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 Nous allons commencer la session des votes. Takže zahájíme hlasování a začneme tím, že si vyzkoušíme, jestli fungují přístroje. Takže bych... Takže nyní je to test, vyzkoušíme si přístroje. Takže zahajuji hlasování a pokusíme se tedy hlasovat. Hlasovali všichni. Uzavírám hlasování. Takže funguje to. Budeme tady hlasovat jako první o Afghánistánu. Je tady, je tady problém, možná všichni hledají svou hlasovací kartu. Takže budeme hlasovat o Afghánistánu a nebudeme využívat elektronický přístroj, ale budeme zvedat ruku. Takže pozměňovací návrh Jedna, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Trojka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Poz, pozně, pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Hlasování an blok 5, 6, 7, 8, 9. Až po patnáctku. Takže po devítku. Hlasujeme en blok 5 až 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh ústní 10. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Dvanáctka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 13. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Hlasujeme o stanovis. Takže zkontrolujeme Ověříme pozměňovací návrh 13. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Bon. D'accord. Il le... On va l'ajouter. Bon, les... Takže zahajuji hlasování, protože je to poprvé, takže všichni hlasují znovu. Uzavírám hlasování. A, takže je to zamítnuto. Byl to tady pozměňovací návrh 13. A budeme teď hlasovat o celém, celém textu stanoviska. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Stanovisko je schváleno. Tak teď budeme hlasovat o summitu v Torontu 26. až 28. června. Je to ústní eh, návrh, takže pozměňovací návrh 1, takže zahajuji hlasování, je to elektronicky. Hlasovali všichni, končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 2, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 3. Oddělené hlasování. Hlasujeme o první části. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Hlasujeme o druhé části. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 4. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Je to schváleno. A teď budeme hlasovat o celkovém textu, takto pozměněném. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Schváleno. Teď budeme hlasovat o G, G20. Zahajuji hlasování. První pozměňovací návrh. Zahajuji hlasování. A já nemám správný dokument, říká předsedkyně. Euh, <clears throat> pozměňovací návrh 12. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování tedy. Hlasovali všichni, končím hlasování. Pozměňovac... Takže je to schváleno. Pozměňovací návrh 13. Zahajuji hlasování. První část. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. Druhá část. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 14. Zahajuji hlasování. První část. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. Druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Ne, odmí, eh, omlouvá se předsedkyně, zamítnuto. Pozměňovací návrh 15, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Schváleno. Hlasujeme en bloc. Ne, ne, pozměňovací návrh 16, split vote, první část, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Schváleno. Druhá část, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. 17, 18, 19 můžeme udělat en bloc. Ano, takže zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 20. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. Teď 21. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 22. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 23. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 24. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 25. Split vote, první část. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Druhá část. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 8. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. Devítka. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, uzavírám hlasování. Schváleno. Desítka, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Schváleno. Jedenáctka, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. A zbytek en bloc. Ne? Ne, nemůžeme. Takže pozměňovací návrh 26. Zahajuji hlasování. Dobře, takže 26 až 4. Hlasujeme en blok. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Je to schváleno. Pětka. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Je to schváleno. 6. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Uzavírám hlasování. Schváleno. Sedmička. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Schváleno. Hlasujeme celý text, takto pozměněný. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. 27 hlasy. Ensuite, c'est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 takže zahajuji hlasování. Jsou to tři první pozměňovací návrhy. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. Někdo se hlásí, žádá o slovo? Ne, ne, k tomuto, dobře. Podstavec 5, split vote, první část, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrž... Zdrželi se schváleno. Odstavec 5. Split vote. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 4 a blok. Ano, takže až do konce unblock. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Takže celkově to usnesení, kdo je pro, proti, schváleno. Výborně. A to pří, o tom příštím budeme hlasovat elektronicky. A teď je to Kašmanova zpráva. Ano. Takže zde mám žádost o slovo krátké ze strany stínového zpravodaje ke, ke, ke Kašmanově zprávě, takže nechávám, dávám vám minutu a půl. Pan Leonald Donšis. Ano, děkuji paní předsedkyně, velmi krátce. Jen jsem chtěl upozornit, vážení kolegové, na to, že zatím jsme nevěnovali dostatečnou pozornost střední Asii, středoazijským zemím. Některé země jako Kyrgyzstán, Uzbekistán se čas od času dostávají blízko humanitární katastrofy a proto si myslím, že by bylo dobré, kdybychom si rozšířili obzor určité země, které jsou opravdu podstatné a problematické. Já myslím, že i v Evropě musíme myslet, nebo myslíme na země, jako je Moldavsko, Možná, že tyto země úplně nezapadají do kategorie nejméně rozvinutých zemí, ale rozhodně zapadají do kategorie rozvojových zemí. Takže proto Chtěla jsem něco říct k tomu, že bychom si měli rozšířit pohled na nejproblematičtější a nejméně bezpečné země. Děkuji. Merci. Donc nous passons maintenant Děkuji, takže přejdeme k elektronickému hlasování. Pozměňovací návrh 28. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. 29. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. 30. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Schváleno. Inta 1. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, Končím hlasování. Schváleno. INTA 2. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Omlouvám se, říká předsedkyně. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. 31. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 33. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 7. Hlasování po částech. První část zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, uzavírám hlasování. Schváleno. Druhá část. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. Třicet dvojka. Zahajuji hlasování. Aha, to, to od, odpadá, takže... A takže to odpadá, protože jsme schválili kompromis 7. Takže, uh-huh, takže o tom hlasovat nebudeme. Kompromis 8. Hlasování po částech. První část, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Zavírám hlasování. Schváleno. Druhá část. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. 34 odpadá, 35 také. Takže 36. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Skončím hlasování. Zamítnuto. 37. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 38. 38 a 39. Zahajuji hlasování. 38 a 39. Ještě jednou zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. Inta 14. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování zamítnuto. Čtyřicítka, zahajuji hlasování, hlasovali všichni, končím hlasování. Schváleno. Čtyřicet jedna a čtyřicet dva a čtyřicet tři. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 9. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. 44. Hla, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. 46. Zahajuji hlasování. Zavírám hlasování. Schváleno. 47. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. 48. Hlasování po částech. První část, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, zavírám hlasování, schváleno. Druhá část, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování, zamítnuto. Kompromis 10, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Zavírám hlasování. Schváleno. 52. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. O 52 hlasujeme. Zavírám hlasování. Zamítnuto. 53. Takže pozměňovací návrh 53, zahajuji hlasování. You... Eh, pane předseda, omlouvám se. Prosím o strpení. Eh, já si myslím, že jsme ještě nehlasovali o kompromisu 5. Aha, tak tohle jsem chtěl přesně navrhnout. 53, le Tak 53, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Takže zamítnuto. Padesát čtyři. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Schváleno. 55. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Schváleno. 56. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 57. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 58. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 59. 58 je schválený. Teď pozměňovací návrh 59. Zahajuji hlasování. Končí. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítno to. Šedesátka. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 61. Končím hlasování. Zamítnuto. 62. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 11. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Schváleno. Alors, amendement 63, 4 et 5 tombe, 66. Takže 66 teď hlasujeme. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Kompromis 12. A schváleno, neřekla jsem, že to bylo schváleno. Kompromis 12. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. 60, 70 teď. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 71. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Schváleno. INTA 3. Š 71. Ano. Řekali jsme, že byl schválen, ne? Hm, takže INTA 3. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. Inta 4. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. Le vote est ouvert. Inta 5, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. INTA 5, 6. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Schváleno. INTA 7, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. INTA 8, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Schváleno. Inta 9, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Schváleno. Inta 10, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, zavírám hlasování. Schváleno. Inta 11, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Schváleno. 72, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Schváleno. 73, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Schváleno. Teď přejdeme k ústnímu pozměňovacímu návrhu 74. Ne, tak 74 hlasujeme. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 75. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. Teď ústní pozměňovací návrh 1. Paní, paní předsedkyně, když dovolíte, něco bych chtěla vysvětlit k tomuto pozměňovacímu návrhu. My si prostě myslíme, nemáme problém s tím globálním fondem myslíme si, že by bylo špatné omezit to na ten globální fond a možná, že členské státy bilaterálně mm, mohou pomáhat. To je jediný důvod pro to oddělené hlasování. Dobře, takže toto je oddělení po částech, žádost o hlasování po částech, takže první část hlasujeme. Hlasovali všichni, hlasování uzavřeno. Přijato. Druhá část. Hlasujeme. Hlasovali všichni, hlasování uzavřeno. Přijato. Šedesát šest. Hlasujeme. Hlasovali všichni. Hlasování uzavřeno. Zamítnuto. Kompromis 13. Hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. Přijato. Sedmdesát osm hlasujeme. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. Zamítnuto. 79. Hlasujeme. Hlasovali všichni. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. Zamítnuto. 80. Hlasujeme. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. Zamítnuto. 81. Oddělení po částech, první část. Hlasujeme. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. Zamítnuto. Druhá část. Hlasujeme. Hlasovali všichni. Hlasování uzavřeno. Zamítnuto. 82. Hlasujeme. Aha, tady je hlasování po částech. Čtyři části. První část hlasujeme. Hlasovali všichni, hlasování je uzavřeno. První část je přijata. Druhá část. Hlasujeme. Hlasovali všichni, hlasování je uzavřeno. Přijato. Třetí část. Hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. Přijato. Tři, čtvrtá část. Hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. Přijato. Takže 83. 83 je to tak, ano? 83, hlasujeme. Hlasovali všichni? Hlasování uzavřeno. Hlasovali všichni, hlasování je uzavřeno. Zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh 3, hlasujeme. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. Přijato. Ústní pozměňovací návrh 4. Hlasujeme. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. Přijato. Inta 13. Hlasujeme. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. Přijato. 85 hlasujeme. Hlasovali všichni. Hlasování uzavřeno. Zamítnuto. 86 hlasujeme. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. Přijato. 88 hlasujeme. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. Zamítnuto. 89 hlasujeme. Hlasovali všichni, hlasování uzavřeno. Zamítnuto. Devadesát, hlasujeme. Hlasovali všichni. Hlasování uzavřeno. Přijato. 91 hlasujeme. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. Přijato. 92 hlasujeme. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. Zamítnuto. Kompromis 14. Hlasujeme. Hlasovali všichni, hlasování uzavřeno. Přijato. 95 hlasujeme. Hlasovali všichni, hlasování uzavřeno. Přijato. 96 hlasujeme. Hlasovali všichni, hlasování uzavřeno. Zamítnuto. 97. Hlasujeme. Hlasovali všichni. Hlasování uzavřeno. Zamítnuto. 98. Hlasujeme. Hlasovali všichni. Hlasování uzavřeno. Přijato. Kompromis 15. Hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni, hlasování je uzavřeno. Přijato. 101. Hlasujeme. Hlasovali všichni, hlasování je uzavřeno. Přijato. 102. Hlasujeme. Hlasovali všichni, hlasování je uzavřeno. Přijato. Ústní pozměňovací návrh 5. Hlasujeme. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. Zamítnuto. 103. Hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. Zamítnuto. 104. Hlasujeme. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. Přijato. 105. Hlasujeme. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. Přijato. 106. Hlaso- hlasujeme. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. Přijato. Inta 12. Hlasujeme. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. Přijato. 107. Hlasujeme. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. Přijato. A teď přecházíme k hlasování úvodních ustanoveních. Čtyři. Hlasujeme. Čtyři. Hlasujeme. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. Přijato. 5 a 6 současně. Dobře, hlasujeme. Hlasovali všichni, hlasování je uzavřeno. Zamítnuto. Sedm. Hlasujeme. Hlasovali všichni, hlasování je uzavřeno. Přijato. Úvodní ustanovení 8 hlasujeme. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. Zamítnuto. Kompromis 1. Hlasujeme. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. Přijato. 10. 10? 10 a 11 současně? Ne? 10. Hlasujeme. Hlasovali všichni, hlasování je uzavřeno. Zamítnuto. 11. Hlasujeme. Hlasovali všichni, hlasování je uzavřeno. Přijato. Kompromis 2. Hlasujeme. Hlasovali všichni? Hlasování uzavřeno. Přijato. 13. Hlasujeme. Hlasovali všichni, hlasování je uzavřeno. Přijato. Čtrnáct hlasujeme. Hlasovali všichni, hlasování je uzavřeno. Přijato. Patnáct. Hlasujeme. Hlasujeme. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. Přijato. Kompromis 3. Hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni. Hlasování je ukončeno. Přijato. Kompromis 5. Hlasujeme. Hlasovali všichni. Hlasování uzavřeno. Přijato. 17. Hlasujeme. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. Zamítnuto. 18. Hlasujeme. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. Přijato. 19. Hlasujeme. Hlasovali všichni, hlasování je uzavřeno. Přijato. Kompromis 6. Hlasujeme. Hlasovali všichni, hlasování je uzavřeno. Přijato. 21. 21 a 22. 21 a 22. Hlasujeme. Hlasovali všichni. Eh, hlasování je ukončeno. Zamítnuto. 23. Hlasujeme. Hlasovali všichni, hlasování je uzavřeno. Přijato. 24 až 27 zároveň, ne? Dobře. 24 hlasujeme. Hlasujeme, hlasovali všichni, hlasování je uzavřeno. Zamítnuto. 25. Hlasujeme. Hlasovali všichni, hlasování je uzavřeno. Zamítnuto. 26. Hlasujeme. Hlasovali všichni, hlasování je uzavřeno. Přijato. 27. Hlasujeme. Hlasovali všichni, hlasování uzavřeno. Zamítnuto. A teď přecházíme k hlasování o citacích. Zbytek najednou. Ano, souhlasíte s tím všichni? Dobře. Takže jednička. Až, takže jednička, ústní je návrh šestka, až do dvojky. Dobře, takže hlasujeme. Ne, dvě první, dvě, dva první, dobře, hlasujeme. Hlasujeme, hlasovali všichni, hlasování uzavřeno, přijato. Dvojka, hlasujeme. Hlasovali všichni, hlasování uzavřeno, přijato. Hlasujeme Hlasovali všichni, hlasování uzavřeno. Přijato usnesení v pozměněné podobě. Hlasujeme, hlasovali všichni, hlasování uzavřeno. Přijato. Ano, než všichni utečou. Připomínka nebo otázka na ostatní politické skupiny. Zpráva PCD budeme hlasovat na plenárce za 14 dnů, příští týden tak nějak. Problém je ten, že naše zpráva nebyla vyhodnocena jako strategická, takže nebude rozprava. I když si dokážu představit, nedokážu představit nic strategičtějšího než mainstreaming pro rozvoj, což se dotýká všech oblastí politiky. Slyšela jsem, že pokud všechny politické skupiny budou souhlasit, můžeme předsedu, no, předsedkyni požádat, aby se obrátila na předsednictvo a požádala, aby to byla strategická zpráva, aby k tomu mohla být naplněna celá rozprava. Takže pokud budou všichni souhlasit, já bych řekla, že tak budeme postupovat. Já jsem také měla takový vzkaz, což možná hodně z vás neslyšelo na začátku, to je, že máme problémy s naší delegací do Palestiny a žádám koordinátory a členy eh, té delegace do Palestiny, aby zde zůstali ještě po skončení naší schůze. Pan Kačman, pan Berman. Paní předsedkyně, Vzhledem k tomu, co říkala kolegyně, já si myslím, že moje zpráva o cílích, cílech milénia by měla být strategická a neměla by být omezena na pouhé hlasování. Je přes příliš důležitá, než aby to tak bylo. Doufám, že ostatní skupiny to podpoří. Kolega mi připomíná, že, bychom, že byste měli zdůraznit tento bod ve vašich politických frakcích pan Berman. Já si myslím, že mluvím jménem své frakce, když podporuji žádost Kellera, aby ta zpráva byla strategická. A také samozřejmě žádost pana Kešmena podporuji. Pan Gerens. Já si myslím, že také mluvím jménem své frakce. Podporuji oba dva zpravodaje, jak paní Keller, tak paní ka, pana Kašmena.